Dámy a pánové, pokud dovolíte, tak bychom se pustili do práce. Za pár desítek minut bychom se měli sejít eh, s zástupci španělského předsednictví. Nejprve se podíváme na výsledky včerejší schůze koordinátorů. Paní Verak především hovořila o dohodě během vyjednávání s radou. Zdá se, že ta celková dohoda byla schválena koordinátory. Budeme pokračovat v této oblasti 2. 9. Bude probíhat další diskuse k této dohodě. 11. září kromě toho ještě proběhne v plénu rozprava k nehodám v, leteckém, v letecké dopravě. Měli jsme několik diskusí eh, k jednotlivým zprávám. První zpráva se týkala Evropy jako hlavní turistické destinace. To je zpráva, kterou vezme se na starost skupina EPP. Potom jsme ještě se zabývali zprávou hodnotící činnost komise v roce 2009 a rozhodli jsme se, že k tomu žádnou zprávu připravovat nebudeme. A potom jsme se zabývali přidělením zprávy pro oblast politiky hospodářské soutěže a na schůzi koordinátoru jsme se rozhodli, že eh, si tuto zprávu vezme skupina EPP. Došlo totiž k tomu, že si EPP a zelení zprávy přehodili, takže zelení si vezmou politiku hospodářské soutěže za rok 2009 a sdělení týkající se strategie pro čisté a efektivní vozidla si vezme ta druhá skupina, takže si to přehodili. A potom jsme se zabývali přidělením zprávy týkající se globálního akčního plánu pro globální systém satelitní navigace. A tam jsme se rozhodli, že se budeme zvláště zabývat eh, aspektem dopravy a že, si ti, že toto stanovisko bude zpracovat eh, socialistická skupina. Potom jsme se zabývali implementaci kohezní politiky 2007 až 2013. To bude dělat GUE a bude to eh, stanovisko. Potom EFD si vzali na starost zprávu týkající se eh, evropských městských programů v rámci politiky soudržnosti. Potom zpráva týkající se eh, mezinárodních dohod o leteckém provozu v rámci Lisabonské smlouvy nebo v rámci režimu nastaveného Lisabonskou smlouvou. Žádná skupina o to neměla zájem, tak, jsem si to vzal, tak si to vzal na starost předseda. Poté předseda sdělil koordinátorům, že dojde k navýšení poplatku. Pan Jařembovský byl jmenován jako koordinátor Dostali jsme informace, že došlo k určitým konfliktům mezi ukrajinskými a rakouskými aerolinkami. Jednalo se o jednostrannou diskus, jednostranné rozhodnutí týkající se jedno letiště a, a v tuto chvíli ještě daný spor nebyl vyřešen. Potom tam byl kontejner ztracený na moři, potopený na moři. To byla otázka, která bude položena komisi. A potom ústní otázka týkající se poštovních služeb. To je také návrh předsedy a je to otázka, která bude zadána. Koordinátoři se zhodli na tom, jak bude znít. A potom jsme ještě uh, hovořili o výměně dopisů. Proběhla diskuse o takovém eh, dosti natvrdo naformulovaném dopisu, který posílá náš předseda Šlo tam o revizi prvního železničního balíčku. Došlo tam k tomu, že jedna ze zemí zjevně intervenovala v Evropské komisi a koordinátoři se vyjádřili v tom smyslu, že je prostě nepřijatelné takovýmto způsobem intervenovat. Paní Durand kromě toho napsala také dopis, eh, ten se týkal Agory a paní Durand vystoupí 2. září v tomto kontextu na našem výboru a bude nás informovat o tom, co od nás očekává. Potom jsme dostali informace o návrhu termínu pro kompromisní pozměňovací návrhy. A teď budeme mít vlastně dva typy zpráv. Pak, když budeme mít hodně pozměňovacích návrhů, řekněme přes 50, tak je pravděpodobné, že se budou posouvat termíny tak aby bylo možné vytvořit kompromisní pozměňovací návrhy a probíhat běžným postupem, mít diskusi v komisi, hlasování a potom plénum. Pan Kramer signalizoval určité problémy s tím, že přestože z evropských fondů byly financovány určité železniční úseky v Řecku, takže tyto úseky následně byly odstaveny v rámci balíčku zadaného IMF, a chceme položit otázku komise, abychom se dozvěděli, jak ve skutečnosti situace vypadá. A potom pan al khadraoui požádal o to, abychom se zamysleli nad návštěvami delegací v roce 2011, konkrétně nad tím, jestli nebude možné zvýšit limity počtu účastníků, protože většinou se může účastnit návštěv pouze pět a on navrhl, aby se některých mohlo účastnit více lidí, ale aby těch návštěv bylo méně. Předseda s tím souhlasil. Eurovinety to bylo další téma. A potom pan Groš. A my jsme konec konců o tom tématu už dříve mluvili. Řekl, že je potřeba se zabývat otázkou regionálních fondů, fondu soudržnosti v rámci dopravní infrastruktury nebo v oblasti dopravní infrastruktury a navrhoval, abychom se společně setkali s výborem REGI a vyřešili určité problémy, které mezi těmito dvěma výbory existují. Vznikl tam totiž určitý konflikt eh, u pozměvacího návrhu ke zprávě o budoucnosti dopravy. Byl to poměrně kontroverzní pozměňovací návrh a všechno to vedlo k velikým emocím. A říkali jsme si proto, že si myslíme, že by bylo dobré, abychom se setkali s kolegy z výboru Regi a vyřešili si to tak, aby eh, se trochu zlepšila atmosféra naší spolupráce. Máte prosím nějaké otázky, Michael? Já teď nevím, eh, jestli jsem vám rozuměl správně. Je to, je, bude to ústní dotaz nebo... Um... It's now working? Okay. Já nevím, jestli jsem vám rozuměl dobře, že jsme se rozhodli eh, eh, položit písemný dotaz anebo eh, ústní dotaz, co se týče situace v Řecku. Nevím, došlo tady k nějakému nedorozumění. Prosím vás, můžete to ještě blíže specifikovat? Jsem říkal, byl odeslán dopis komisi a požadujeme určité informace, nicméně jsou to je to dopis, bude to ústní otázka a týká se to jedné konkrétní země. A týká se to dvou železničních spojů, které byly odstaveny. Ještě někdo má dotaz? Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jenom vysvětlení. Zmínil jste, to bylo to poslední, že určitá možnost spolufinancování dopravních Projektu a to jak ze strukturálních fondů, tak eh, fondů soudržnosti. Mohl byste říci, jaký je stávající návrh, eh, protože sedím také ve výboru pro regionální rozvoj a toto téma by mě zajímalo, ale není mi úplně jasné, jaký byl ten stávající návrh. Říkal jsem velice opatrně, že vznikl návrh, záleží si to přijme, také výbor regionů, abychom se setkali se vzájemně, tedy výbor pro dopravu a regionální rozvoj a pobavili se o uplatňování regionálních fondů v rámci financování prioritních eh, železnic. Protože ve stávající chvíli to vypadá tak, že přibližně 20, 20 miliard euro regionálních fondů je používáno na RET. Čili měli bychom se pobavit o tom, zda se vzdá výbor pro regionální rozvoj svých pravomocí, nebo zda budeme spolupracovat v této oblasti, abychom to mohli trochu optimalizovat. Myšlenka, a toho se bojí lidé asi z výboru pro rozvoj regionů, je, že budeme doslova konfiskovat určité regionální fondy a budeme je používat pro dopravu. Ne, toho se to netýká, ale měli bychom se pobavit o tom, jak optimalizovat evropský přístup eh, k tomuto tématu, čili říkám to skutečně velice obezřetně. Mohu se k tomu jenom vrátit? Nevím, jestli je tady rozdíl v tlumočení, ale já jsem slyšel, že hovoříte o výboru regionu a ne regionálního rozvoje. Takhle to zaznělo v angličtině. Je to výbor pro regionální rozvoj nebo nehovořím o regi, čili výboru regi, to znamená náš kolega, a ne pochopitelně výbor regionu. Nehovořím o výboru regionu, ale o komisi nebo výboru pro regionální rozvoj. Čili tady to nebylo jasné, omlouvám se. Pokud eh, nemá nikdo další dotazy, tak počkáme na zástupce španělského předsednictví, Očekávám, že tady budou každou chvíli, nejpozději v půl desáté, aby hovořili o výsledcích španělského předsednictví z hlediska dopravy. Předtím eh, ještě odpoledne budeme mít zástupce belgického předsednictví, eh, jednak ministra pro dopravu a potom ministrině pro cestovní ruch. Můžete si pít kávu, bohužel káva ještě nedorazila, takže doufám, že zástupci španělského předsednictví záhy dorazí.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 Dámy a pánové, je nám potěšením, že můžeme přivítat pana Blankoka, který je ministrem dopravy, který je zároveň také světovým šampionem. Věnujte tomu, prosím, pozornost. Pane ministr, ano, výborně, výborně. Pane ministře, končíte své předsednictví 6 měsíců. Chtěl bych vám poděkovat, že jste přišel mezi nás, abyste hovořil o výsledcích vašeho eh, předsednictví a také odpověděl na naše otázky. Prosím, máte slovo. Eh, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la felicitación al mejor. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám eh, i za blahopřání nejlepšímu fotbalovému mužstvu světa. E, jsem rád, že dnes mohu promluvit opět v Evropském parlamentu a e, sdělit vám e, výsledky nebo události za posledních šest měsíců španělského předsednictví. Já jsem už s vámi mluvil už v lednu a španělská vláda měla velmi eh, ambiciózní eh, program několika priorit a eh, já už jsem mluvil už koncem března o prvních výsledcích. Dámy a pánové, Upřímně řečeno si myslím, že díky spolupráci s komisí, podpoře komise a spolupráci a podpoře ze strany Evropského parlamentu se nám podařilo většinu cílů opravdu dosáhnout. Kromě toho některé z těchto cílů eh, byly posíleny z důvodu mimořádné situace, které, eh, které nastaly, mimořádných situací, které nastaly za poslední šest měsíců. Jistě si umíte představit, o čem mluvím. Mluvím o krizi, která eh, byla zcela bezprecedentní, a e, také o událostech v Dubnu v evropském vzdušném prostoru po e, erupcích islandské sopky. E, to jsou věci, na které jsme se museli koncentrovat v druhé polovině to bylo vlastně od konce druhé světové války poprvé, kdy byl uzavřen vzdušný prostor nad Evropou. Dámy a pánové, eh, ve spolupráci s komisí a s eh, členskými zeměmi eh, jsme od samého začátku uváděli do chodu všechny mm, mechanismy, abychom čelili krizi. Prvním z předpokladů bylo zajistit bezpečnost. To bylo naší hlavní prioritou. 19. dubna jsme toto konstatovali na videokonferenci ministrů a tak také v květnu. Eh, mohli jsme tedy eh, postupovat sladěným způsobem a čelit této krizi poté, co byla tato krize eh, primárně vyřešena, došli jsme k tomu, že je nutné o tomto tématu diskutovat na evropské rovině a proto jsme společně s komisí schválili určité závěry, které jsme předložili Radě ministrů 24. června a které obsahují různá opatření, jejichž cílem je uh, Eh, jednat za rovných, vytvořit rovné podmínky. Eh, chceme vytvořit vědeckou, vědecko-technickou metodu, abychom eh, byli schopni lépe předvídat či vypočítat situaci v vzdušném prostoru. Současně musíme myslet na práva cestujících pasažérů a na zadržení legislativních, dodržení legislativních podmínek ehm, Eh, dále je nutné eh, vytvořit evropský plán mobility pro případ podobných krizí. Eh, dále potřebujeme, se musíme zaměřit na využívání jednotného evropského nebe. To je téma, které musíme urychlit a musíme Eh, se snažit evropské dopravní sítě eh, dále rozšiřovat a jednotně spravovat. Eh, to všechno spadá do kompetencí Evropské letecké agentury, jejíž kompetence musíme rozšiřovat. Na to jsme se zaměřovali během španělského předsednictví. 26. února Eh, španělské předsednictví eh, s komisí eh, zorganizovalo mm, konferenci a schválili jsme prohlášení, kterému se dnes říká madridské prohlášení, madridská deklarace. Tam se mluví o tom, že chceme vytvořit společný evropský vzdušný prostor a to v důsledku krize na základě vulkánu. Dále chceme počet bloků e, snížit z 60 na 9 e, a to za mm, podpory Cezara. E, chceme snížit také náklady. Chceme snížit také dopady letecké dopravy na životní prostředí. Jsme přesvědčeni o tom, že jednotný evropský letecký prostor povede k tomu, že letecké společnosti budou moci ušetřit 5,5 milionů milionů eur eh, tím, že budou konkurenceschopnější. Eh, často jsme slýchali, že Evropa má společnou měnu, společný vnitřní trh, ale, eh, ale stále ještě nemá společný vzdušný prostor. V průběhu hm, tohoto našeho pololetí se nám podařilo se tomuto cíli více přiblížit. Proto si myslím, že jsme překonali závažnou krizi a eh, pojali ji jako šanci pro eh, zlepšení eh, letecké dopravy v Evropě. Dámy a pánové, já jsem vždycky říkal, že je nutné eh, mít evropskou dopravní síť a to se nám podařilo v poslední době více nežli v minulosti. Je jednou z našich, bylo jednou z našich priorit vytvořit opravdu propojenou dopravní síť v Evropě a španělské předsednictví v Saragoze 9 července s podporou eh, komise eh, zorganizovalo konferenci o evropských dopravních sítích. Mnozí z poslanců se této akce zúčastnili. Eh, základní principy, byly zde zmíněny základní principy, které byly schváleny komisí 4. Mm, května. Eh, myslím si, eh, myslím tady především intermodalitu, myslím tady trvale udržitelné eh, životní prostředí, snižování nákladů. Ehm, Položili jsme základy eh, pro vytvoření eh, metody eh, a pokud s ní členové budou souhlasit, budou určovány mm, nejdůležitější koridory a osy, které budou základem budoucí propojené transevropské dopravní sítě znáte eh, naše priority, znáte naše eh, projekty a jednou z priorit to je eh, koridor, koridor středozemní. Je to důležitý aspekt intermodality dopravy. Vzhledem k tomu, že tradiční financování není dostačující, zamýšleli jsme se nad tím, zdali bychom mohli vytvořit možnosti nových fondů, abychom posílili fondy stávající. Důležité je také, že finanční prostředky, na trans, které jsou investovány do transevropských dopravních sítí, eh, nejsou eh, eh, nebudou účtovány, jestliže vstoupí, bude účtován pakt stability a růstu. Proto si myslím, že je dobré Um, vědět, že druhá fáze úmluvy mezi USA a Evropou o letecké dopravě uh, byla mm, podepsána 24.6. Eh, předcházely tomu eh, tři, předcházela tomu tři kola. Eh, vyjednávání s Washingtonem, španělské předsednictví se aktivně podílelo na těchto vyjednáváních a rád bych poděkoval komisi, Evropskému parlamentu a také americkému ministrovi dopravy mm, panu Lahudovi tato úmluva eh, pokrývá 60 eh, evropské letecké dopravy. Eh, no, budou vytvořeny nové, otvírány nové trasy, nové nabídky. Určitě to vytvoří nový růst a více pracovních míst na obou stranách Atlantiku. 18. června byl bylo podepsáno memorandum o spolupráci o mezi Evropskou unii a e, americkou společností pro bezpečnost letecké dopravy. A hlavním cílem této úmluvy je to, aby, eh, že systém Cezar eh, je eh, jaksi sladěn s americkým systémem Next Gen. To je impuls pro liberalizaci a spolupráci. Proto jsme 24. května v Rio de Janeiro mohli vydat společné prohlášení mezi Brazílií a Evropskou unii. Obě strany se zavazují uzavřít horizontální úmluvu o letecké přepravě a o bezpečnosti bezpečnosti leteckého provozu. E, tato úmluva bude podepsána zítra na summitu Evropské unie a Brazílie. Já si myslím, že tato úmluva povede k tomu, že již během několika málo týdnů či měsíců spolupráce mezi Brazílií a Evropskou unii bude opravdu posílena. Důležité bylo pro španělské předsednictví také mm, to, aby byla uvedena v praxi různá bezpečnostní opatření. V prvním čtení se nám e, podařilo nalézt e, e, společně s Evropským parlamentem text o výzkumu a prevenci, vyšetřování a prevenci eh, dopravních nehod v letectví. Eh, bude to projednáváno ještě v září v Evropském parlamentu. V budoucnosti po letecké katastrofě eh, do dvou hodin po jejím zjištění budou zveřejňovány seznamy pasažérů, což bude povinné Ehm, proto nám komise předložila zprávu o bezpečnostních eh, skenerech, o jejich dopadech na eh, zdraví a o základních právech. Eh, na Radě ministrů pro dopravu 24. června jsme se rozhodli, že navrhneme komisi různá opatření k tomu, aby tyto texty eh, mohly vstoupit v platnost, eh, což probíhá v Evropě harmonizovaným způsobem. Je důležité, aby občané mohli cestovat eh, jednak bezpečně, ale na druhé straně, aby nebyli obtěžováni různými bezpečnostními opatřeními. V Lakoruně proběhla schůzka o městské mobilitě Eh, s podporou eh, veřejné, veřejné dopravy a o podpoře veřejné dopravy. Ministři na základě eh, plánu městské mobility 24. června hovořili o závěrech, ze kterých vyplynula nutnost spolupráce veřejných, veřejné zprávy na komunitární, regionální i lokální úrovni, důležitost jejího posílení za účelem trvalé udržitelnosti plánu městské mobility mobility a také eh, posílení eh, osobní, místní osobní dopravy se zaměřením zejména na nemotorovou dopravu. Ehm, dále bylo důležitým tématem eh, dodržování práv eh, cestujících, zejména pro ty eh, pro cestující v autobusové dopravě. Ehm, narazili jsme sice na určité problémy, ale myslím si, že i zde nalezneme řešení ve spolupráci s Evropským parlamentem. Dále jsme mluvili o nařízení o právech cestujících eh, v lodní dopravě. A mm, v druhém čtení 6. Eh, července eh, se nám podařilo toto téma ukončit a je to důležité zejména pro osoby s postiženími nebo s omezenou mobilitou. Rád bych vás informoval ještě o dalších aktivitách španělského předsednictví, konkrétně o Eh, vyjednávání španělského předsednictví o nařízení o železniční síti. Jednalo se zejména o nákladní železniční dopravu. Vy víte, že parlament a mm, že mm, Rada eh, komise i Evropský parlament se chtějí dohodnout. Teď za belgického předsednictví se bude to téma finalizovat. Dále je tady téma efektivity námořní dopravy. Tady jsme se také dohodli na eh, směrnici Evropského parlamentu a rady o formalitách v lodní dopravě a v mm, eh, Eh, formalitách v přístavech. 6. července eh, to schválil Evropský parlament, proto jsme se dohodli na této směrnici ehm, o různých bezpečnostních opatřeních na palubách lodí. Eh, byl to také text, který byl schválen 30. června. Eh, další úspěchy se týkaly zejména oblasti inovací. Eh, rád bych zmínil program Galileo. Eh, španělské předsednictví vyjednávalo s Norskem a Nyní bude vyjednávat eh, ještě se Švýcarskem eh, o eh, revizi programu v polovině období. Důležité je zmínit, že v prvním čtením jsme se dokázali shodnout také na změnách nařízení 1321 z roku 2004 Rady týkající se struktury, zprávy a navigačních satelitních systémů. Eh, důležité je, že eh, inteligentní dopravní systémy budou podporovány. A důležité je také to, že podpora eh, bude jak pro silniční dopravu, tak i pro ostatní druhy dopravy. I tady jsme v Evropském parlamentu 6. července schválili příslušný text. Dámy a pánové, blížím se k závěru svého vystoupení. Rád bych eh, řekl ještě, jak důležitá byla pro nás spolupráce s Evropskou komisí, zejména eh, s panem komisařem Kalasem, ale také s ostatními eh, ředitelstvími komise. Měli jsme také vynikající spolupráci se všemi aktéry Evropské unie a proto bych chtěl výslovně poděkovat členům tohoto výboru Evropského parlamentu a zejména mm, bych chtěl poděkovat předsedovi panu Simpsonovi, který zde dnes není. Eh, realizovali jsme mnoho aktivit v rámci našich priorit, eh, které si přece vzalo naše eh, trio mm, předsednictví. Jsem přesvědčený, že belgické a maďarské předsednictví budou v této práci pokračovat. Děkuji belgickému předsednictví, přeji mu mnoho úspěchů, protože úspěch belgického předsednictví bude úspěchem celé Evropské unie. Dámy a pánové, mm, měli jsme ambiciózní cíle a ty cíle byly důležité pro celou Evropskou dopravu. A proto si myslím objektivně, že výsledky tohoto pololetí opravdu eh, znamenaly určitý pokrok. A tímto způsobem se blížíme integrovanému dopravnímu systému, který je trvale udržitelný a přinese výhodu všem občanům Evropské unie. Děkuji. Euh, Děkuji mnohokrát, pane ministře, za velice podrobný výčet vašich úspěchů. Nyní bych rád předal slovo zástupcům jednotlivých politických skupin, čili je požádám o otázky a poznámky. Nejdříve pana Pascal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vítám vás na půdě našeho výboru. Je to po třetí, kdy jste zavítal do našeho výboru, čili bych vám chtěl poděkovat za velice pozitivní postoj vůči Evropskému parlamentu. Pane ministře, když jste nastínil program pro španělské předsednictví, tak bylo jasné, že jste měl spoustu doslova paliva. To bylo také jasné během zápasů, který se odehráli s Nizozemím, je pochopitelně snadné, když hovoříte jako šampion. Každopádně práce, kterou jste odvedli, byla velice efektivní. Španělský tým obecně byl skvělým týmem v celé řadě ohledů a Pomohl jste v celé řadě oblastí. Je to skvělé nejen pro Španělsko, ale pro celou Evropskou unii. Budu stručný, abych mohl dát slovo svým kolegům. Když jste se zmínil o vulkánu, který eh, způsobil problémy během tohoto pololetí, tak eh, to bylo velice závažné téma. Nikdo z nás za to není odpovědný, nicméně způsob, jakým jsme reagovali na tuto krizi, je naší společnou odpovědností. Tato krize způsobená vulkánem je něco, co odhalilo určitou zranitelnost Evropské unie. Naší povinností bylo zaměřit se na naše nedostatky, slabiny, tam, kde jsme nebyli schopni náležitě reagovat a Španělské předsednictví i Evropa reagovaly velice pozitivním způsobem. Můžeme se velice dobře poučit z této krize. Vznikla celá řada problémů, byly jasné naše slabiny, trvalo chvíli, než jsme ten systém zprovoznili. začali jsme si uvědomovat skutečnost, že musíme vytvořit větší jednotnou Evropu. Jednotlivé státy, tedy 27 států, není schopno reagovat samostatně na tuto krizi a je jasné, že Evropa jako taková ještě není schopná jako celek zareagovat na takovouto krizi. To znamená, že tento vulkán jasně poukázal na naše slabiny a během vašeho předsednictví jste se na ně zaměřili, takže je to velice pozitivní. Další pozitivní aspekt je dohoda, která byla podepsána během vašeho předsednictví v oblasti letecké dopravy. Je to nesmírně důležité, je to dohoda, která byla podepsána s USA. Druhá fáze dohody otevřeného nebe mezi USA a Evropskou unii. Tato dohoda je klíčovým bodem Ve Španělsku je jedna osobnost, pan Karecha. Jsem si jist, že ho všichni znáte. Byl zodpovědný za veškerý pokrok, který vedl podepsání této dohody. Možná pan Karecha je více známý zde než ve Španělsku. Měl jsem možnost také se zúčastnit eh, vyjednávání k této dohodě a museli jsme zvážit naše schopnosti, naše nedostatky, slabiny. A je pravda, že velice často jsme nebyli ve stavu přijmout patřičné rozhodnutí. A poprvé, když jsem hovořil o španělském předsednictví, tak eh, jsem se myslel, že nebudeme moci přijmout závažná rozhodnutí, protože jsme neměli dostatek času. Nicméně jsme si stanovili správná kritéria, která nás vedla k dobrým rozhodnutím. O tom jste se zmínil, že Evropa musí harmonizovat eh, tyto dohody a velice často jednotlivé členské státy nemají dostatek kapacit, nejsou schopny vytvářet eh, patřičné infrastruktury a problém v případě takovýchto sítí je takový, že dost, často nejsou dostatečné a často eh, do nich musíme zainvestovat mnohem více peněz, než si naplánujeme. Dřív je to 20 milionů, ale potom ta částka je mnohem vyšší a na začátku také není příliš vysoká návratnost, nemáme z nich velké příjmy. Musíme se dívat na dvě věci. Na Evropskou unii, na její schopnost z hlediska institucí, ale také z hlediska politické vůle. Zda politická vůle může prosadit takovýto typ investic. Pokud budeme vytvářet nové eh, projekty, jako je například Středomorský koridor, tak potřebujeme finanční prostředky. Jsou zde státy, které mají velký zájem, aby tento koridor vznikl, nicméně to musí být evropský projekt eh, zafinancován evropskými eh, financemi. Jsem si jist, že mý španělští kolegové také ocení vaše předsednictví, ale ještě co se týče námořní dopravy, byl jsem stínovým zpravodajem v případě této zprávy a je skvělé, že Španělsku se podařilo uzavřít kapitolu formalit a informací, které musí podávat eh, dopravní lodě. To bylo nesmírně důležité, podařilo se nám zjednodušit celou řadu postupů, což zlepší bezpečnost moří a je to velice relevantní symbioza pro další pokrok je to dobré propojení námořní a železniční dopravy. Tím se dostávám k železniční dopravě. Pane ministře, viděl jsem, že všichni projevili dobrou vůli v této oblasti. 24. června komise rozhodla, že Španělsko a dalších 13 členských zemí požene před soud, protože neuplatňovali náležitě nařízení, které se mělo aplikovat. To znamená, že potřebujeme více než dobrou vůli, ale musíme tedy i naplňovat naše závazky. Dostávám se ke konci. Jakékoliv předsednictví nemůže naplnit veškerou práci, kterou si vze na začátku, ale dosáhli jste dobrých úspěchů, některé body musí ukončit belgické předsednictví, v některých oblastech musíme postoupit rychle, efektivně. Chtěl bych poděkovat španělskému předsednictví, když jsem byl někdy trochu kritický, obecně se ale myslím, že jste odvedli hodně práce a i když jsme nenaplnili všechny cíle, bylo to téměř nemožné, tak eh, jsme dospěli k dobrým výsledkům. Vaše předsednictví bylo zajímavé, plodné a co se týče námořní dopravy, musím říci, že to, co říkal Carlos Cortés, podařilo se nám uzavřít něco, co bylo nesmírně důležité. Otázka jazyka, informací, které se musí poskytnout, typ informací, které se musí podávat. Takže je dobré, že jste to vše usměrnili a ještě jednou děkuji za vaše úspěchy. Děkuji mnohokrát a nyní pan Alachadraoui má slovo. Ik wil op mijn beurt Eh, Děkuji, pane ministře. Já bych vám chtěl eh, poděkovat za to, co jste učinili během španělského předsednictví. Chci vám poděkovat za dobrou spolupráci. Já myslím, že všechno probíhalo dobře, byli jsme všichni spokojeni se španělským předsednictvím. Eh, vy jste mluvil o mm, různých zvláštních podmínkách, eh, v podmínkách krize dopravního sektoru, za jakých jste museli pracovat. Eh, další krizi způsobila islandská sopka, která jasně ukázala, že společná evropská dopravní politika je nutná, že jinak to nejde, že bez společné dopravní politiky se neobejdeme. Musíme se ještě více integrovat, musíme více integrovat svou politiku, musíme posílit naši spolupráci. Eh, musíme spolupracovat více nežli v minulosti. A myslím si, že výbuch sopky ukázal spoustu věcí, které, na které se musíme v budoucnosti více zaměřit. Zmiňoval jste například jednotný eh, evropský eh, vzdušný prostor. Na tom pracujeme již spoustu let, ale krize vedla nyní k tomu, že se musíme, že musíme tuto práci urychlit. Hmm, důležité je také eh, to, abychom dodržovali příslušné lhůty. Vy jste upozornil, eh, jak důležité je, abychom měli eh, práva cestujících a přikládali jim dostatečný význam. Máme přeci celou řadu legislativních aktů pro leteckou dopravu. Komise tedy musí předkládat návrhy k tomu, aby se odstraňovaly v této oblasti poslední nedostatky. Také jste zmínil železniční železniční dopravu a její síť, která e, nyní existuje a funguje. E, a zejména v případě zvláštních skutečností, zvláštních eh, podmínek si musíme uvědomit, že železniční doprava je eh, určitou alternativou k ehm, letecké dopravě, ale musíme více zapracovat na interoperabilitě, čili musíme do toho sektoru dále investovat. Když se podívám na seznam eh, těch bodů, těch témat, o kterých jste mluvil, musím říci, že se opravdu mnohé podařilo rozhodnout, prosadit, uvést v život za španělského předsednictví předsednictví. Nechci jít do detailů, ale k některým věcem bych se rád vyjádřil blíže. Eh, mluvil jste například o technologii ITS, Intelligent Transport System, to se podařilo konečně schválit, můžeme teď zahájit eh, práci na detailech a znamená to také, že tyto moderní technologie budeme moci na globálnější rovině zavádět eh, do praxe. Eh, bude to mít dopady jak na bezpečnost, tak i na komfort cestování, čili je to rozhodnutí velmi důležité pro budoucnost i podniků, průmyslu, protože i oni z toho budou mít určité výhody. Dále jste zmínil téma bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité, eh, že jste na to téma upozornil, protože existují, jsou, jsou těžké situace, eh, když dojde k nějaké katastrofě, k nějaké nehodě, musíme reagovat velmi rychle a e, společný vnitřní trh máme právo pana Sterkse, která vede k e, snižování byrokracie, e, což je důležité pro pro lodní dopravu. Je důležité, že máme také evropské nařízení o nákladní železniční dopravě. Myslím si, že toto vede také k optimalizaci nákladní dopravy a to je důležité. Jenom tímto způsobem můžeme opravdu být konkurenceschopní v konkurenci s ostatními druhy dopravy. Práva cestujících jsem již zmínil, eh, eh, týká se to nejen cestujících v letecké dopravě, eh, kolegyně Ayala Sanders pracovala na eh, právech cestujících eh, v lodní dopravě a to je důležitá, eh, důležitá úmluva a jsme rádi, že se vám podařilo zde v této oblasti najít řešení. Tak docela šťastní nejsme z toho, že eh, v jiné oblasti docházelo jenom k malým, téměř žádným pokrokům a sice eh, mluvím o eh, právech cestujících v autobusové dopravě. Eh, myslím si, že v následujících měsících bude zapotřebí se eh, na tuto oblast více zaměřit, ale myslím si, že i tady se nám podaří nalézt řešení. A na závěr bych chtěla ještě zmínit eh, jednu důležitou věc, transevropské sítě TENT a investice do této oblasti. Podporuji mm, to, co říkal můj kolega de Grandes Pasqual. Eh, ta schůzka v Saragoze byla opravdu vynikajícím způsobem zorganizována, byla tam eh, celá řada příležitostí pro všechny aktéry, aby se zapojili do diskusí, ať už to je rada, parlament nebo zástupci průmyslu všichni měli možnost diskutovat o různých tématech. Ale samozřejmě eh, existují i názorové rozdíly v oblasti eh, v tom smyslu, nakolik ambiciozní musíme být v, při zavádění TNT. Uh Měli bychom vyčkat eh, závěrů, které budou schváleny koncem tohoto roku. Eh, ale v jednom jsme jedno. Musíme být kreativní, pokud jde o možnosti financování, protože jenom když se nám podaří nejíst, nalézt financování, tak můžeme tyto projekty eh, provádět a implementovat. Musíme tedy hledat možnosti financování pro ehm, uskutečnění důležitých investic do evropských dopravních sítí. Ještě jsem zapomněl jednu věc, ta eh, úmluva, dohoda se spojenými státy. To je věc, na které jsme v minulosti pracovali velmi intenzivně a i zde eh, jsme dosáhli pokroku. Jenom Evropský parlament se k tomu textu musí ještě vyjádřit. Eh, myslím si, že ta mm, dohoda není ideální, není dostatečně vyvážená. A například, když se podíváte na to, co smějí dělat americké letecké společnosti v Evropě a co dělají evropské v Americe. Tady je určitá nerovnováha, kterou je zapotřebí eh, odstranit, ale i tady eh, se nám podařilo zblížit své názory, zejména Ehm, na vytváření určitých struktur, které nám teď umožní, abychom se scházeli s americkou stranou pravidelně eh, nad určitými tématy, nejenom nad tématem přístupu k trhu, ale také o bezpečnosti, trvalé udržitelnosti letecké dopravy a také o sociálních aspektech. To jsou aspekty, které by eh, měly vést k tomu, abychom eh, se přes Atlantik mohli více zbližovat. To je vše. Děkuji vám eh, za vynikající spolupráci a opravdu podařilo se nám dosáhnout velkých pokroků, což ukazuje, že jste eh, do španělského předsednictví vložili obrovské množství energie. Samozřejmě ne všechny problémy se podařilo vyřešit, Eh, vaši nástupci belgičané mají před sebou také celou řadu práce, ale to je přeci samozřejmé, že za šest měsíců se nedá perfektně vyřešit celý evropský dopravní systém. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Alchadrovi. A nyní má slovo paní Bilba. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi za odvedenou práci během prvního pololetí. Ráda bych také poděkovala všem ostatním, kteří předstoupili před tento výbor, protože musím říci, že občas naše pozice byly poměrně tvrdé a v některých případech nebylo úplně jednoduché a problémy vyřešit, byť ve většině případů jsme se dohodli. Je potřeba si uvědomit, že toto předsednictví fungovalo ve velmi složitých podmínkách, a to nejenom kvůli finanční krizi a problémy s image Španělska, ale kromě toho ještě eh, vybuchla ona islandská sopka. Na druhou stranu ale s krizí velmi často vznikají velké příležitosti. A mám pocit, že když jste zhrnoval své předsednictví, tak jste v tomto měl velkou pravdu. Nicméně k dohodě o jednotném evropském vzdušném prostoru mám otázku. Nemáte pocit, že lidé trpěli touto krizí a že třeba nebyli dostatečně kompenzováni. Máme jasnou představu o tom, jakým způsobem byli odškodněni lidé, kteří jaksi trvěli, trpěli touto krizi, odškodněni třeba eh, jejich členským státem. Zajímalo by mne také, jaké systémy vytvořily státy pro kompenzaci a pomoc těmto osobám, které jak si zůstaly bez spojení. a jestli existují nějaké systémy, jak donutit letecké společnosti kompenzovat tyto cestující. Zajímalo by mne také, zdali byla leteckým společnostem na základě krize poskytnuta nějaká státní podpora. Víme, kolik prostředků vynaložili letecké společnosti v rámci kompenzace cestujícím? A nyní k schůzi v Saragose a železničním koridorům. Myslím si, že v tuto chvíli jsme poskytli dostatečné stimuly. Já jsem bohužel na tom zasedání nebyla, ale zdálo se být jasné, že tato konference vedla k jakýmsi logickým závěrům. Když se podíváme na prioritní linii číslo 3, tak tam jste zmínil určitou dohodu na uzavření projektu právě v oblasti železničních koridorů. A zajímalo by mne, jestli tato dohoda se Sarakosy měla nějaké konkrétní dopady, jestli tyto dohody budou stále platit a budou prováděny. Vím totiž, že členské státy často musí provádět v rozpočtech zásadní škrty a zajímalo by mě, jestli tyto projekty budou i nadále fungovat nebo ne. Když se podíváme na deklaraci ze Sarakosy, tak uvidíme, že se zmiňuje řada důležitých zásad To zajímalo by mě, jestli i tváří v tvář eh, rozpočtovým škrtům tyto zásady stále ještě platí. Ty, co se týče lodní a námořní dopravy, tak k tomu tady probíhala rozprava. Nejen tady, ale i obecně v evropských institucích. Ale pořád mám pocit, že jsme se nedopracovali k nějaké eh, společné definici zásad. Když se podíváte na předchozí legislativní období, tak eh, z naší práce jasně vyplynulo, že ne všichni se dívají na evropskou dimenzi projektů stejně, že jak si tyto projekty stejně nedefinujeme. Když se podíváte na zprávu pana Marinesku, tak si myslím, že to z toho je ještě jasnější. Zjevně probíhá krize i na evropské úrovni, protože komise, rada a parlament nemají jasně definované pojmy. Když se podíváte na naše reakci na tuto krizi, tak uvidíte, že evropský přístup zatím ještě nebyl zcela dokonale definováno. Já se na to dívám z pohledu baskického regionu, přestože tady podporuji španělské předsednictví. Je pravda, že 6 měsíců úplně nestačí. A když pan Zapatero hodnotil španělské předsednictví, tak řekl, že je potřeba, abychom se na Evropské unii měli snažit zamyslet nad alternativami rotujícího předsednictví, tak abychom opravdu měli vedoucí osobnosti na evropské úrovni, které budou schopny pracovat na jasném základě a dlouhodobějším základě. Možná vám to připadne jako e, trochu zvláštní myšlenka. Nicméně z Lisabonské smlouvy nevyplývá, že by bylo možné takto zrušit rotující předsednictví. Já si myslím, že je prostě potřeba lépe definovat eh, a přesněji definovat evropské projekty. Dosáhli jste dobrých výsledků, to je sice pravda, ale na druhou stranu je mi líto, že v době krize se reagovalo pozdě a nedostatečně, protože v podstatě trvalo pět dní se rozhodnout na evropské úrovni, jak na tuto krizi reagovat. Závěry rady si myslím, že byly adekvátní, že byly víceméně i pozitivní. Dosáhli jsme pokroku v oblasti práv cestujících. Byť co se týče autobusové a autokarové dopravy, tak tam práva cestující jako téma byla trochu odsunuta. Jak jsem říkala, měli bychom lépe definovat evropské projekty, a také bychom se měli zabývat otázkou bezpečnostních skenerů. Nechci zabíhat příliš do velkých detailů. Klidně, ať ty skenery zavedou, z mého osobního názoru, já už toho mám plné zuby, když na mě pořád někdo šahá na letišti a zdá se mně, že se opravdu moc nezamýšlí nad tím, co je na jaké místo je v pořádku sáhnout a na jaké místo není v pořádku sáhnout. Takže já jsem rozhodně proto, aby se zaváděly tyto skenry a zajímalo by mě, jak se na to díváte vy. Doufám, že tempo, které vy jste zaujali v této oblasti, bude převzato i dalším předsednictvím. Takže vám děkuji za veškerou odvedenou práci a doufáme, že se soustředíte i na oblasti, kde si myslíme, že potřebujeme trochu více tempa. Děkuji mnohokrát, paní Bilbao, a nyní má slovo pan Kramer. Poprosím vás také o trochu stručnosti, protože pokud nebudeme struční, tak eh, pan minister dopravy nebude mít dopravu zpátky. Máme ještě strašnou spoustu řečníků na seznamu, musíme dát také možnost panu ministrovi reagovat, takže vás poprosím o stručnost. Děkuji, ale stejné právo by měli mít všichni, když všichni eh, mý předřečníci mluvili tak dlouho, chci taky mluvit dlouho. Eh, děkuji vám za spolupráci, děkuji vám za to, že jste dnes přišel, děkuji vám za vaši zprávu. Já se pokusím něco zkrátit, ale v jiných věcech budu podrobnější. Co se týče té sopky, tam si myslím, že bylo naprosto správné, že nejvyšší prioritu dostala absolutní bezpečnost cestujících. Všechno ostatní je nedůležité. Představme si, že by se jedno letadlo zřítilo kvůli vulkanickému popelu Bruselu, pak by se v Evropě mluvilo jinak. Pak by se mluvilo o právech cestujících, o financích a Eh, ale zejména by se mluvilo o obětech, takže já si myslím, že vy jste zaujali zcela správnou pozici. Práva cestujících v lodní dopravě, ty jsme prosadili, prosadili jsme mobilitu postižených, v autobusech se nám to nepodařilo, což je katastrofa. Já jsem na to upozorňoval několikrát, že v Americe eh, po větnamské válce eh, bylo centrálně nařízeno, že každý autobus ve Spojených státech musí být vybaven zařízením pro vozíčkáře, aby se do něj dostali. Když se nám toto eh, nepodaří, eh, nepodařilo dosáhnout v mírových časech v Evropě, tak je to blamáž. Musíme udělat všechno pro to, abychom to prosadili. Nejde o malé autobusy, eh, pro, nejde o malé autobusové společnosti, jde o velké společnosti, které na úkor postižených šetří peníze. To není správné. 30%, 30% mm, cestujících jsou lidi s omezenou mobilitou, nejsou to jenom vozíčkáři, ale i starší lidé nebo matky z kočárky. Ty musíme podpořit, musíme je, eh, nesmíme je nechat mimo. Eh, co se týče evropského vzdušného prostoru, madridské prohlášení. Není to jenom finanční, ale i ekologická výhoda. Obojí je pravda, ale když říkáte, že se ušetří 5 miliard eur tím, že budeme mít společný evropský vzdušný prostor, měli bychom se zamýšlet nad tím také, eh, kolik privilegií eh, zrušíme. Evropská eh, letecká agentura říká, že jenom tím, že mezinárodní, jestliže zbavíme mezinárodní lety DPH a daně z kerozinu, řeknu, tak eh, že bychom dostali 30 miliard eur pro evropské daňové poplatníky. Teď už tady mluvíme o 35 eh, miliardách. Eh, dobře, ale uvědomme si, že ty, jak nebezpečné jsou emise, jak to ničí ovzduší. 30 miliard na leteckou dopravu každoročně to je něco, co se musí změnit. Zaragoza, tam byly schváleny obecné cíle, které jsme podpořili, zaměření Eh, na eh, přeshraniční dopravu eh, a na společné evropské sítě, aby se Evropa mohla zbližovat. To je správné, ale jaké to má dopady? Máme 30 evropských prioritních projektů, komise a parlament chtěli 20 miliard, rada to snížila, stlačila na 8 miliard, ani jeden jediný projekt nebyl seškrtán v nákladní dopravě, místo 6 máme 9 koridorů, přestože těch 6 ještě nerealizovalo. E, to je přeci jenom přesouvání přání na další a další rok. Nemáme každý den Vánoce, máme prostě málo peněz, pořád voláme o penězích, ale nic neměníme, nic neseškrtáváme. To je chyba. Potřebujeme jinou politiku mobility a pak teprve se podívat na to, kolik peněz na ní potřebujeme. Já jsem v Saragose říkal a mm, e, Eh, vy jste to také říkal, že infrastruktura, náklady na infrastrukturu eh, by měly eh, být mimo, měly být dány mimo deficitní rozpočet. Já si myslím, že to je fatální. Pak ten smysl té deficitní brzdy se úplně ztrácí. Každý ministr financí ví, jak se dá žonglovat, když mám tadyhle moc peněz, tak to přesunu do infrastrukturních projektů a tak se budou zvyšovat dluhy do nekonečna. To nejde nejde. U těch 30 transevropských sítí si musíme vybrat eh, čtyři velké projekty. Brennerský tunel, Alpský tunel ehm, a další, eh, další ještě dva koridory. 20, 30, 40 pokud to se podaří eh, realizovat v nejbližších letech, tak to je politicky úplně irrelevantní. Já Eh, si myslím, že tohle to nestihnete, přestože vám přeji dlouhý život. Musíme eh, dosáhnout v těchto čtyřech projektech nejvyšší efektivity. To byl cílem, to bylo cílem též eh, saragoského setkání ale e, v žádném případě nebylo cílem finanční žonglérství. Potřebujeme tady opravdu změnu politiky. Zmínil jste také městskou e, mobilitu. My víme, že ve městech e, vzniká 70 škodlivých emisí z důvodu dopravy. My víme také to, že 90 a, to je mm, číslo od německého ministerstva dopravy, 90 všech cest automobilem v německých městech je kratších než 6 kilometrů. Vy říkáte, musíme se zaměřit na veřejnou dopravu, na eh, bezmotorovou dopravu, to mě potěšilo, ale Eh, my jsme eh, žádali 15 eh, pro pěší dopravu a motocykly a, a tak dále. V Evropě máme situaci takovou, že 60 jde do silniční dopravy, 20 do železniční a žádná celá 90 pro cyklistické infrastruktury. Pokud se nezmění tyto poměry ve financování, a tak městská mobilita se prostě nebude zvládnout zahrnuta, protože tady máme princip subsidiarity, to je správné, ale finance o těch můžeme rozhodovat v Evropě a tady rada to blokuje. Já se ptám, jestli Španělsko se zasadí o nejvyšší marži eh, pro eh, silniční dopravu a nejnižší marži pro železniční a bezmotorovou dopravu. Eh, potom ještě chci říci, že je správné, eh, že byla podána ta žaloba, eh, ale eh, jestliže se týká prvního železničního balíčku na intervenci pana Baroza, který se určitě dostal pod tlak ze strany rady a my teď musíme vyčkávat, tak to je katastrofa. Byl to zákon, který v roce 2003 byl přenesen do všech členských států. Až v roce 2008 najednou si komise, se komise rozpomněla, že se bude řešit porušení smlouvy, eh, takže buď komise i rada budou dodržovat zákony, a nebo ne. Ale musí to být jednoznačně řečeno. My eh, od všech frakcí, eh, všechny naše frakce jsou proti dalšímu zdržení, my si přejeme, aby evropské právo bylo dodržováno, protože si o to slibujeme větší mobilitu v Evropě a větší ochranu ovzduší. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Foster. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem sice fandila Spojenému království, ale přesto velmi gratuluji Španělsku. Myslím, že byli v neděli skvělí. Zjevně uh, rozhodčí do Nizozemska na dovolenou nepojede, ale to je jedno. V každém případě vám gratuluji. Je to velká škoda, protože jeden z mých dobrých kamarádů je nizozem, eh, nizozemec, ale to nevadí. Teď k tématu. Chtěl bych poděkovat panu a eh, ministrovi, jak řekl pan kolega z EPP, jsme velmi rádi, že přišel do našeho výboru nejen jednou, spíše dvakrát nebo dokonce třikrát během španělského předsednictví. Španělské předsednictví velmi intenzivně pracovalo na řadě oblastí, které už jsou rozpracovány mnoho let. Ráda bych se zmínila k o otázce letectví, což vás asi z mých úst nepřekvapí. Co se týče šetření nehod, která, což je velmi citlivá otázka, tak tam mám pocit, že španělské předsednictví a rada se hrály důležitou úlohu a jak víte, v září na druhé plenárce se o tom bude hlasovat. Doufám, že je to v pořádku v druhém čtení a myslím, že je potřeba poděkovat radě za rozumný kompromis v této citlivé oblasti. Zdá se, že i odborníci na vyšetřování leteckých nehod v členských státech jsou s tímto řešením spokojeni. Co se týče skenerů, na letištích Evropská komise předložila opravdu komplexní dokument, což jsme všichni přivítali. Teď mám k tomu osobní připomínku na rozdíl od španělské kolegyně z ALDE. Já, jakožto někdo, kdo pracoval v letectví, se stavím trochu rezervovaněji k těmto skenerům. Myslím si, že je tam ještě celá řada otazníků, je to dobrý nástroj, ale nechci, abychom tlačili na členské státy, aby používali takovou tu technologii. Máme navíc technologii, eh, ze které není vidět přímo tvar těla k dispozici, takže nevím, jestli by se měly používat takovéto skenery. Ve Spojeném království by se měla tato technologie používat povinně a tím pádem by možná nebyla tak kontroverzní. Děkuji také za zlepšení toku informací. Děkuji, že jsme se zabývali také otázkou profilace cestujících a tím jsme řešili více otázku terorismu, která má na nás, na všechny dopady. Co se týče smlouvy se Spojenými státy, Daniel Kalecha je možná známější tady než ve Španělsku, to já nevím, to já nemůžu posoudit, protože žijí ve Spojeném království, ale mám pocit, že před ním stály opravdu nejtvrdší vyjednávání za posledních 8-9 let. Učinili jsme zásadní pokrok, který velmi vítáme. Já bych jenom byla radši, abychom dospěli k většímu pokroku v otázce Fly America a zahraničního vlastnictví. Došlo k určitému pokroku, ale myslím si, že to je otázka, na kterou si Evropská unie musí dát pozor. Nemělo by to být eh, nahlíženo tak, že my kapitul, kapitulemi, to prostě něco za něco, je potřeba vyjednávat. A myslím, že to třeba musí roz, pochopit i američané. Nyní k Cezaru. Myslím si, že je velká škoda, že jsme tlačili Cezar kvůli sopečnému prachu. Je to velmi složitá otázka totiž, trvalo velmi dlouho, než, dojít, než jsme došli k určitému pokroku, právě protože to je tak složitá otázka. Vítáme nicméně, že španělské předsednictví se o to snažilo, protože vím, že mnozí lidé z leteckého odvětví, se kterými jsem roky pracovala, o, tuto, o toto řešení mají zájem. Nyní tedy k sopečnému prachu. Sopečnému popelu. Někteří se zeptali na kompenzace cestujícím. S některými se zacházelo dobře, s jinými ne. Já si myslím, že nikdy si nikdo nepředstavil, že by se eh, zavřel letecký provoz eh, nad Evropou na tak dlouho, na 6 dní. Naposledy se zavřel mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím po 11. září. A podívejme se ale také na to z pohledu leteckého průmyslu. Letecký průmysl to stálo 2 miliardy euro. Komise připravila velmi dobrý dokument k této otázce. My jsme k tomu připravili zprávu a zdá se, že není problém, aby členské státy poskytly nějakou pomoc, ale zdá se, že v tuto chvíli členské státy mají velké rozpočtové problémy. To je stávající situace. Předpokládám, že ani španělské vládě moc peněz nezbývá na to, aby pomáhali leteckým společnostem. Je pravda, že někteří cestující se dostali do problému, někteří dostali kompenzace, jiní ne. Mělo to velký dopad na malé firmy, na malé letecké společnosti. Neměli bychom hovořit jenom o těch velkých vlajkových. Obecně si tedy myslím, že španělské předsednictví pracovalo velmi dobře, měli skvělý tým, my jsme vítali jejich otevřenost, diskuse s nimi a přeji vám všem mnoho úspěchů i do budoucnosti. Děkuji mnohokrát, paní Foster. A zbývá nám ještě pět vystupujících. Potom ještě budeme potřebovat odpověď pana ministra, takže vás ještě jednou poprosím, abyste se snažili držet dvou minut. Teď už se vyjádřily všechny politické skupiny, takže bych opravdu poprosil všechny o stručnost. No. Děkuji pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za vaši práci. Myslím, že to byla výborná bilance pro Evropu v mnoha oblastech, dobrá bilance pro občany. Já nechci opakovat to, co uh, už tady řekl můj kolega za EPP. V námořní oblasti a v letecké oblasti, pokud šlo o ten vulkán, tak jsme rozhodovali správně, že eh, bezpečnost je důležitější nežli ekonomika. Uh, že nemůže být všechno úspěchem, to víme všichni, týká se to i fotbalu, i mnoha jiných oblastí. Jedna věc je také jasná, že určité věci byly viděny možná příliš pozitivně. Já si myslím, že je škoda, že u těch práv cestujících jsme tady byla příliš malá vstřícnost od mnoha členských zemí, co se týče autobusové dopravy, protože já si myslím, že to je právě ta oblast, kde na to občané občané čekají, kde by rádi viděli více Evropy. Co se týče dohody se Spojenými státy, ani tam nejsem tak eh, optimistický a ukázalo se, že eh, v Evropě, když eh, my se trošku více snažíme, že, eh, eh, jsou to, že je to bilaterální úmluva a ne jednosměrná úmluva, protože byla ukázána vůle dostat se dál, ale nepadlo ani jedno jediné rozhodnutí na straně Američanů, čili tady si myslím, že bychom měli více tlačit. Musím říci, že ve finančních otázkách jste v tomto výboru se vyjadřovali vyjadřovali kolegové, který, kteří byli spokojeni eh, s tím, že určité investice Mm, nemají vlastně, jsou neutrální z hlediska stability, ale nesmí eh, zůstat jenom u prohlášení. Vy víte, že v parlamentu i v jednotlivých zemích eh, je mnoho lidí toho názoru, že musíme platit více peněz, více investovat, ale nejsou ochotni eh, na to najít peníze. Když mluvíme o financování TENT, my chceme jasné pozitivní mosty eh, do regionů. Je to vlastně, eh, jsou to prostředky na soudržnost a tady je Španělsko důležitým partnerem. Tady byste nám mohli pomoci eh, po těch diskusích, které proběhly v Saragoze, aby byly tyto závěry převedeny, uvedeny v praxi. Přeji vám i celé radě v podstatě ještě pár takových vulkánů, protože ten evropský Evropský vulkan nám pomohl k tomu, abychom prosadili do praxe určité věci. Přál bych si další vulkán, který by nám pomohl s eurovinětou a další vulkán pro, eh, v oblasti financování, protože spousta zemí stále ještě sedí v národním, eh, se vznáší v národním zemi. Já si myslím, že ta sopka nebyla žádná legrace, ale nám Evropanům to pomohlo. Děkuji. Nous avons le Taziev euh, de Commission européenne. Ensuite, takže nyní předávám slovo paní Alvarez, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, v první řadě bych vám chtěla poblahopřát k veškeré práci, které vaše ministerstvo odvedlo během šesti měsíců, kdy jste předsedali Evropské unii. Chtěla bych také poděkovat veškerému úsilí, které jste vyvinul, když jste nás informoval na nejrůznějších schůzkách, když jste nás informoval o tom, co se děje v oblasti dopravy. Několik věcí, které zazněly, jsou důležité. Pan Groš i pan Kramer se zmínili o financování. Já bych se k tomu také rád vrátila. Je důležité podpořit finančně kreativitu. A když se podíváme na celé předsednictví, tak je patrné, že vláda pana Zapatera hovořila o kreativitě a financování kreativity. Zdá se, že si lidé myslí, že to bude takové blafování, že to neberou vážně, že to bude v podstatě znamenat naopak škrty v rozpočtu. A když se podíváme na britského rozhodčího, který byl na světovém poháru, tak to byl takový dobrý příklad spravedlivého rozhodčího, když nepískal finálový zápas. Dařilo se vám překonávat efektivním způsobem nejrůznější překážky, dařilo se vám naplňovat naše cíle a zde bych chtěla ještě jednou poděkovat španělskému předsednictví za veškerou práci. Světový pohár byl dobrým příkladem toho, čeho můžeme dosáhnout, pokud eh, máme nejrůznější talenty, pokud můžeme spolupracovat, pokud můžeme spojit síly. V oblasti životního prostředí také byly dány dobré příklady, jakým způsobem zafinancovat eh, dopravní infrastruktura, dosáhnout eh, cílů i v oblasti životního prostředí je důležité, abychom byli Evropané, protože jednotlivé členské státy nemohou překonávat tyto překážky sami. Jsem ráda, že to zdůraznil také můj kolega pan Groš. Tato věc je zcela zásadní. Tvořivost eh, a schopnost čelit velkým výzvám v Evropě. Takže pokud mohu, pane ministře, Chtěla bych eh, hovořit trochu déle. Je to naposledy, kdy hovořím na půdě Evropského parlamentu. Chtěla bych zdůraznit eh, důležitost finančních prostředků. Chtěla bych vám všem poděkovat za práci, kterou jsme spolu odvedli. Budu s vámi v kontaktu, ale děkuji za veškerou spolupráci, kterou jsme měli během posledních několika let. Eh, dobře, a nyní má slovo paní Meissner, prosím.

Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručná a jenom některé věci zmíním. Začnu právě cestujících v autobusové dopravě. Já jsem byla při těch jednáních eh, se zástupcem vaší instituce, pane ministře, a mm, mrzí mě, že jsme nenašli žádné řešení a myslím si, že Španělsko to nezavinilo, že to spíše zavinili jiní. Je to škoda, byli jsme už téměř blízko, docela blízko řešení a já bych si přála sobě i cestujícím v Evropě, abychom to řešení nalezli. Čili teď musíme jít do dalších jednání a to není dobré řešení. Uvidíme, jak eh, to půjde dál. Pan Groš říkal, že by si přál, abychom měli více takových sopek. Já myslím, že má pravdu, protože výbuch té sopky ukázal na jedné straně to, že jsme zranitelní, jakožto Evropané. Mně bylo jasné, že nejsme připraveni na takový případ, ani Španělsko na tom nemohlo nic změnit. Um, že bychom potřebovali eh, lepší možnosti, jak eh, na to zareagovat. Eh, to se týče bezpečnosti, to už tady bylo řečeno zcela popráv, popravdě. Já nevím, jestli první byla Sobka nebo první byla, bylo jednání v Madridu, ten případ SAS v Madridu, ale obě, obě, oba dva tyto případy nám pomohly dostat se dále ku předu. A vedlo to celé k tomu, že vlastně jsme prosadili integrovaný eh, systém rezervací. Eh, to nepřišlo jenom ze Španělska, ale přišlo to v době španělského předsednictví, je to rozhodně pozitivní. K Saragoze už tady bylo mnohé řečeno, já jsem byla koordinátorkou eh, to se týká přeshraničních projektů, které jsme chtěli mm, prosadit. Bohužel jsme tam nenašli financování, což ale bylo velice těžké. Mluvili jsme o prioritách a mm, i to je o seřazování priorit, ale i to je složitá záležitost. Bezpečnost v letecké dopravě já velice vítám první čtení, protože tam se to podařilo prosadit. Eh, důležité je, že abychom mohli vyšetřovat příčiny eh, dopravních katastrof, leteckých eh, katastrof a, mohli jim preventivně čelit. Skenery, o tom se tady mluvilo. Formality pro lodní dopravu, to je také důležité. Mrzí mě, že jsme se nedohodli na jednom jazyku. Ehm, že tam není španělština. Eh, eh, a ještě jedna věc, která tady zatím nezazněla, eh, je, Integrovaná námořní politika, to je nadřazená, e, nadřazené téma a um, proběhla vynikající e, konference s mnoha aspekty a dě, to byl také úspěch. Děkuji vám a přeji mnoho úspěchu. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Lichtenberger. A na závěr paní Ayala Sanders. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, děkuji za to, že jste přišel tolikrát mezi nás. Mám pocit, že jste ze španělských ministrů byl v Evropském parlamentu nejčastěji právě vy. Spolupracovali jsme byl to stejný úspěch jako vítězství ve světovém poháru. Ukázalo se, že když eh, takto dobře spolupracujeme, tak eh, dosáhneme úspěchu. I v Koreperu jste pracovali velmi dobře. Mám pocit, že vašemu ministerstvu se podařilo ještě překonat eh, naše očekávání. Ukázali jste, že na to máte, a že jste schopni zhostit se dobře všech svých úkolů během předchozích šesti měsíců. Jak už tady několikrát eh, zaznělo v našem výboru, potřebovali jsme někoho, kdo by se ujal této záležitosti a ukázalo se, že vy jste právě těmi správnými osobami. Co se dohod se Spojenými státy týče, tak se zdá, že dlouho probíhaly diskuse, které prostě se nedaly žádným způsobem uzavřít, ale vám se tu dohodu podařilo uzavřít. A to si myslím, že je velmi pozitivní a vyzdvihlo to už několik kolegů a kolegyní přede mnou. Teď je potřeba to všechno zavést do praxe. Je potřeba znovu zvýšit dynamiku i v oblasti e, společného evropského leteckého vzdušného prostoru. Teď, co se Sarakosy týče, tak e, mám pocit, že jsme spolu s komisí dosáhli velmi pozitivních výsledků. Evropský parlament tam byl zastoupen poměrně početnou delegací, což ukázalo, že parlament má veliký zájem na tom, aby se tato problematika dopracovala, aby se dále rozvíjela dopravní infrastruktura, která potřebuje modernizovat. Když vybuchla sopka, tak jsme viděli, že prostě Evropa potřebuje alternativní řešení, potřebuje situaci zlepšit. A že klíčem bude i železnice. Teď ještě k madridské delegaci a funkčním blokům. V parlamentu často něčeho dosáhneme, ale pak to nemá praktické dopady. Mám pocit, že madridská deklarace je dobrým příkladem kroků, které činíme. Důležitou součástí toho všeho je ten ústřední koridor. Spolu s nadcházejícími dvěma předsednictvími, respektive stávajícím a nadcházejícím předsednictvím, na tom budeme dále pracovat. Od jednotlivých ministerstev dopravy jsme dostali velmi pozitivní signály. Španělské ministerstvo ten v uvozovkách vlak rozjelo, teď je potřeba, aby se ten vlak udržel v tempu. Potřebujeme proto peníze, to je jasné, ale kromě toho je potřeba, aby členské státy uh, udržely tempo financování. Je potřeba, aby členské státy se zavázaly k tomuto, protože to následně evropské úrovni pomůže, abychom měli k dispozici, pomůže mít eh, ambiciozní financování těchto projektů. Nedávné zasedání Rady pro dopravu upozornilo na to, jak důležitou roli má sehrávat doprava v strategii 2020. Mám pocit, že španělské předsednictví tuto diskusi zahájilo, ukázalo na to, že doprava opravdu může přispět ke splnění cílů strategie 2020 a doufáme, že nadcházející předsednictví budou v této práci pokračovat a že eh, se i nadále o tomto bude hovořit. O tom, jak důležitou roli se hrává doprava v plnění strategie 2020. Teď, co se týče práv cestujících, tak tam můžu jenom zopakovat, eh, že souhlasím s tím, co říkali předchozí oblast e, cestujících s postiženími, tam jsme také dosáhli velkého pokroku, potřebujeme ale více peněz. Peníze jsou vždy až na prvním místě. A doufám, že vaše ministerstvo bude spolupracovat i s dalšími předsednictvími. Děkuji a nyní dáme slovo panu ministrovi. Děkuji za vás všechny Eh, ještě jednou panu ministrovi, že byl takto k dispozici během celého předsednictví. Paní Sander řekla, že pravděpodobně on byl tím ministrem eh, španělské vlády, který chodil do Evropského parlamentu nejvíce. Evropa se pořád mění. Vy jste mnohého dosáhli, to už bylo zmíněno, všeho se dosáhnout nedalo, kvůli podmínkám, které byly eh, vytvořeny pro vaši práci. V každém případě ale to bylo dobré. Předsednictví dám vám teď eh, možnost odpovědět a uzavřít. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše uznání práce, kterou španělské předsednictví odvedlo v oblasti dopravy. Především bych chtěl poděkovat panu De Grandesi a paní Bilbao za jejich eh, pochvalu. Já si velmi cením takovýchto vřelých slov a rád bych, abychom se nyní soustředili na všechny nedodělky, které je potřeba dotáhnout jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni. Rád bych ještě v závěru zmínil ještě jednu jednu věc. Předsednictví mělo vždy pocit, že je parlament podporoval. A tato podpora byla klíčová při dosažení řady dohod, mimo jiné dohody se Spojenými státy. Výbor pro dopravu Koreper a v komisi všichni velmi dobře spolupracovali a podporovali práce našeho předsednictví. Rád bych za tuto podporu ještě jednou poděkoval. Máte pravdu, že jsme pracovali týmově, sdíleli jsme cíle, Snažili jsme se překonat překážky, které nám padly do cesty. Možná bych ještě doplnil něco k tomu úvodnímu přehledu španělského předsednictví. Když se podíváme na to, jak jsme zvládali krizi, která vznikla po výbuchu sopky, myslím, že jsme jasně uviděli, kde má Evropa slabiny v některých evropských zemích prostě neexistovala schopnost, neexistovala kapacita reagovat. Jak jsem říkal, máme společnou měnu, ale nemáme společný vzdušný prostor a to myslím, že nám islandská sobka jasně ukázala od prvního dne. Od prvního dne jsme měli mít k dispozici spolu s komisí správná koordinační opatření. My jsme začali okamžitě pracovat s komisí a členskými státy, to je pravda. Ale nezapomínejme prosím na to, že se měly rozhodovat členské státy, jestli uzavřou svůj vzdušný prostor a nebo ne. Všechny členské státy si museli individuálně rozhodnout, zdali uzavřou svůj vzdušný prostor a nebo ne. A mám pocit, že z toho jasně vyplynulo, že potřebujeme více koordinovat tak aby v budoucnosti jsme takové situace zvládali efektivněji a flexibilněji. Protože pokud toho budeme mít, pokud toho budeme schopni, tak eh, takovéto krize budou mít menší dopad na náš letecký provoz. Při provádění nebo zavádění společného evropského vzdušného prostoru jsme dospěli k velkému pokroku. Myslím si, že řada členských států si uvědomilo, jak je to důležité. Měli jsme mimořádné zasedání Rady pro dopravu a z vystoupení v podstatě všech členských států bylo jasné, že si uvědomují, že jsou odpovědní za rozhodnutí, která činí na národní úrovni, tak kromě toho ještě mají společnou odpovědnost za to, aby eh, ta rozhodnutí padla správně. Prováděly se testovací lety a v této oblasti byla koordinace opravdu skvělá. Vysílali jsme letadla, která měly testovat dopad sopečného popelu na motory. Následně jsme museli výsledky těchto testů vyhodnotit a zajistit, abychom eh, příliš neuspěchali znovu otevření vzdušného prostoru, protože kdybychom to bývali uspěchali, tak dnes bychom hovořili o daleko závažnějších dopadech této krize. Myslím si, že tato sopečná krize odkryla řadu nedostatků v systémech, které nám umožňují v Evropské unii reagovat na krize. A následně Upozornila také na to, že je potřeba soustředit se na alternativní dopravní prostředky, že železnice by opravdu měla být eh, středobodem naší dopravní soustavy. Řada členských států a konec konců i řada z vás zmínila, že je potřeba více investovat do transevropských sítí. A že tyto investice musí sdílet eh, členské státy Evropské unie. A že by to nemělo být provázáno na snahu snižovat deficity. My jsme v podstatě říkali, že tyto transevropské sítě prostě vzniknout musí a že členské státy musí učinit příslušné finanční závazky. My jsme se snažili v této oblasti stimulovat investice. Tyto sítě totiž nebudou jenom ku prospěchu členských států, kterými probíhají, ale budou eh, ku prospěchu celé Evropy. Na setkání v Saragose jsme hovořili o různých metodách financování, které by mohly doplnit eh, ty stávající. Hovořili jsme o roli partnerství soukromého a veřejného sektoru při investování do takovýchto infrastruktur. Sama komise, komisař odpovědný za dopravu, i členské státy si moc dobře uvědomují, že pokud nenastavíme dobře financování dopravní infrastruktury, tak nebudeme schopni v budoucnosti vyřešit problémy, které před námi budou stát. O tom hovořila i paní Bilbao která říkala, že Španělsko má velký zájem o koridor 3 a 16. To jsou koridory, kterých se týkalo memorandum o porozumění mezi Francií, Španělskem, Portugalskem a Itálií. A v tomto memorandu bylo zmíněno, že tyto koridory jsou strategicky důležité pro Evropu. Jednalo se v podstatě o národní rozhodnutí všech těchto států. Odbor, který má na starosti eh, veřejné zakázky na ministerstvu dopravy ve Španělsku, si tím bude zabývat, protože je to v našem zájmu, aby jak zboží, tak lidé se přepravovali po Evropě jednodušeji. Co se týče rozpočtu, tak bychom se opravdu měli soustředit na tyto eh, strategické sítě, protože musíme splnit cíle, které jsme si pro železniční sítě stanovili. Následně by se tedy neměly posouvat termíny. Stanovili jsme si prioritní opatření a u těch by se termíny posouvat neměly. Spolupracovali jsme velmi úzce s řadou členských států, to jsme viděli na schůzce v Saragose. Hovořili jsme o tom také se španělskými kolegy ve vládě. Budeme se snažit také dospět k další dohodě, a to na summitu mezi Francií a Španělskem, která proběhne koncem roku. Co se Spojených států týče, tak o této dohodě diskutujeme už od roku 2007. Ta vyjednávání byla velmi složitá a těžká, nicméně podařilo se nám to dotáhnout. Na začátku jsme byli velmi ambiciozní. Teď si myslím, že už máme vytvořeno dobré prostředí pro vzájemné investice s obou stran Atlantického oceánu a že na základě těchto investic jaksi pomyslná vzdálenost mezi Spojenými státy a Evropou sníží a povede to snad k více investicím na obou stranách, což už se konec konců děje. Myslím, že jsme zaznamenali zásadní posun. Budeme na tom dále pracovat, potřebujeme stále ještě dokončit legislativní rámec, který umožní vzájemnou liberalizaci investic v této oblasti. Co se ještě Saragosy týče, tak v podstatě souhlasím s hlavními směry, které tady byly vytyčeny. Mám pocit, že to bylo velmi kvalitní zasedání. A já mám pocit, že je opravdu potřeba stimulovat investice do dopravní infrastruktury, především do železniční infrastruktury. Co se týče formalit informací o plavidlech, o lodích, která vplouvají a vyplouvají z přístavu, to byla bez pochyby klíčová dohoda pro překonávání hranic eh, na moři a také nám to určitě umožnilo postoupit dále v boji proti klimatickým změnám a umožnilo nám to také snižovat emise. Myslím, že pan de Grandes hovořil o železničním balíčku. My jsme spolupracovali v rámci TRIA, především s belgickým předsednictvím, Snažili jsme se o to, aby tento balíček byl na evropské úrovni efektivnější. Řada poslanců a poslankyň hovořili o výzkumu a vývoji. Tady si myslím, že se nám podařilo posunout věci trochu ku předu. Bylo škoda, že se nám nepodařilo dohodnout na otázce práv eh, cestujících v autobusové a autokarové dopravě. My jsme to chtěli dosáhnout, snad se to povede belgickému předsednictví, protože to je strategicky důležité pro celou Evropskou unii. Budu spolupracovat s belgickými kolegy a doufáme, že během belgického předsednictví Rada pro dopravu tuto oblast dotáhne, protože je to strategický cíl, na kterém se musíme dohodnout. Někdo z vás hovořil o mobilitě ve městech. Rada se snažila prosadit eh, balíček opatření, která by podporovala mobilitu ve městech. S tím, že bychom se především soustředili na nemotorizovanou dopravu a na veřejnou dopravu. Chceme, aby se zvýšila dostupnost městské dopravy a aby se vyvíjely ekologičtější technologie, což by, povedlo ke, což by vedlo ke zlepšení ovzduší ve městech. Také se chceme soustředit na používání elektrických automobilů ve městech. To je všechno, na čem je ale potřeba dále pracovat. Máme určitý rámec, je potřeba postoupit dále. Mám pocit, že všechny členské státy se shodují na zásadách, a pokud jsme schválili závěry rady, tak to ukazuje, že je to oblast pro nás důležitá. Pak jsme ještě hovořili o tom, že 27. ledna jsem předstoupil před tento výbor a představil program španělského předsednictví. Potom uprostřed španělského předsednictví jsem předložil první výsledky práce Ústavu pro technologický rozvoj. A můžu vám poskytnout ještě více informací k práci, která proběhla v oblasti eurovinety. Řada členských států eh, už má částečné mítné pro těžkou nákladní dopravu, což v podstatě bylo jedním z cílů směrnice o eurovinětě. To je směrnice, která bude určitě v budoucnosti velmi užitečná, nicméně než eh, bude přijata, tak určitě na ní bude potřeba ještě hodně pracovat. A tato práce bude prioritou belgického předsednictví s tím, že španělské předsednictví pochopitelně bude pomáhat belgickému předsednictví. Obecně závěrem bych chtěl velmi poděkovat za vaši spolupráci. Chtěl bych poděkovat také za vaše laskavá slova, uznání práce našeho předsednictví. Myslím si, že máme řadu společných cílů, ale také řadu společných úkolů. pokud budeme pracovat s odhodláním a pracovat týmově, tak jako jsme v tomto výboru pracovali vždy, tak si myslím, že tyto překážky překonáme a dopracujeme se ke svým cílům. Rozhodně se můžete spolehnout na mou spolupráci. Děkuji. Takže nyní bych navrhla, abychom se dostali k dalšímu bodu na pořadu jednání. Víš, že tady je trochu hluk. Budeme hovořit o dohodě, která byla Budeme hovořit eh, o dohodě, která byla uzavřena mezi Evropským společenstvím a Kanadou v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Paní zpravodajkou je paní Tykau. Chtěl bych vám připomenout, že se týká první dohody. Také tady uplatňujeme postup Lisabonské smlouvy pro všechny etapy, takže bych hned bez prodlení eh, rád předal slovo zástupci komise. Thank you very much, Mr. President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych vás informovat o této dohodě, která byla uzavřena s Kanadou. Jsou tady v zásadě dvě dohody. Jedna je komplexní dohoda o bezpečnosti civilního letectví, kde je vysoká konvergence a liberalizace je to další velice důležitá dohoda, která se týká liberalizace pro letecké služby na transatlantském trhu. Je to druhá dohoda z USA, ta se zabývá také této otázkou. A také je tady dohoda o bezpečnosti civilního letectví, což bude velice přínosné, co se týče vzájemného uznávání mezi Evropskou unii a Kanadou. Letecké, letecký promysl na obou stranách Atlantiku sehrává velice důležitou roli v našich vztazích a nejen, že vytvoříme nová pracovní místa, ale také snížíme administrativní zátěž a posílíme hladkou spolupráci mezi oběma zprávami. Kanadský i náš trh představují více než čtvrtinu takového trhu a co se týče organizací, které vyrábějí eh, jednotlivé díly a eh, letadla, eh, budou mít více než 50 miliard euro. Co se týče vzájemného obchodu mezi Evropskou unii a Kanadou, tak také významný podíl byl více než v hodnotě 49 miliard euro. Hovoříme tedy o velice strategickém sektoru. Bezpečnost na celém severu i jihu Atlantiku hm, bude těžit z naší vzájemné spolupráce. Máme podobnou dohodu v oblasti bezpečnosti civilního letectví z USA. Tato dohoda má být ukončena, jakmile rozhodne americký kongres a dnes, nebo pardon, zítra na summitu Evropské unie a Brazílie předseda Barroso podepíše dohodu s Brazílií také v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Hovoříme o velice důležité ekonomické spolupráci v hodnotě milionů euro, které budou ušetřeny díky eh, snažší homologaci produktů, vzájemném uznávání produktů. Bude to výhodné pro letecké společnosti, protože se vzájemně dodávají homologované díly. Bude to výhodné také pro občany, protože míra bezpečnosti bude lepší a co je důležité, budeme schopni dále stavět na této dohodě, protože víte, agentura pro bezpečnost letectví v Evropské unii Eh, také bude obstarávat eh, licence pro piloty. Jsou tady určité, určitá pravidla, která se nyní připravují a tato dohoda je pro nás příležitostí, abychom našli konečná řešení, abychom eh, tedy naplnili potřeby jak leteckých společností, tak posádek. V rámci Lisabonské smlouvy komise chce získat souhlas eh, ze strany parlamentu, také to bylo jednomyslně schváleno ministry. Bylo to ratifikováno a 30. dubna, tedy to bylo oficiálně vydáno, oznámeno, čili veškeré formální postupy byly naplněny. Můžeme tedy začít s praktickou aplikací této dohody v blízké budoucnosti. Jak jsem říkal, dohoda o bezpečnosti je také ukončena v rámci obecné dohody mezi EU a Kanadou, to je ještě e, komplexnější, obsahuje další oblasti spolupráce a snažíme se získat e, souhlas ze strany Evropského parlamentu, aby tato dohoda mohla být uplatněna. To byl stručný úvod, ale pokud budete chtít osvětlit jakékoliv konkrétní body, pokud chcete další informace, jsem vám k dispozici. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dám tedy slovo paní Tykau, která je zpravodajkou k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zástupci komise protože jsme nedávno měli schůzku, kde jsme se bavili o obou dohodách, které jsou oddělené, co se týče všeobecné dohody o společných pravidlech v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Evropský parlament má obdržet text ze strany komise, bude to závěrečný text ale v tomto případě všechny členské státy musí ratifikovat danou dohodu, to znamená trochu zdlouhavější proces. Co se týče dohody mezi Evropskou unii a Kanadou v oblasti bezpečnosti civilního letectví, musíme říci, že na základě rozhodnutí, které bylo přijato ECJ, to znamená odstraňování technických překážek v oblasti obchodu. To spadá do oblasti společného obchodu, je to tedy rozhodnutí Evropského soudního dvora. Máme tedy exkluzivní kompetenci Evropského společenství. Co se týče bezpečnosti civilního letectví, tak nemusíme mít ratifikaci ze strany všech členských států. Stačí souhlas parlamentu a rady. Parlament eh, poskytne stanovisko na základě postupu Lisabonské smlouvy. Do této chvíle šest členských států uzavřelo dohodu s, Kon- s Kanadou. Jedná se o bilaterální dohody. Jsou to dohody, které řeší bezpečnost civilního letectví. Pochopitelně všechny tyto bilaterální dohody vyprší, jakmile bude uzavřena dohoda o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unii a Kanadou. Ale je tady velký rozdíl mezi bilaterálními, tedy hovořím o těch šesti bilaterálních dohodách, které existují a o dohodě, která se nyní uzavírá. Týká se to prováděcích postupů. V tuto chvíli tyto prováděcí postupy jsou povinné. Budou v této dohodě uvedeny jako přílohy a jsou právně závazné. Přijďte eh, tím, než tyto prováděcí postupy vešly v platnost, ty vešly v platnost, eh, když byla uzavřena bilaterální dohoda mezi regulačními orgány, mezi Kanadou a daným členským státem. Ale nyní prováděcí postupy nabývají právní moci, jsou integrální součástí této dohody a stávají se povinnými. Ráda bych také zmínila skutečnost, že na základě nařízení 5192 vytvoření EASI, která bude nahrazena eh, nařízením 2016 roku 2008, v zásadě celé Evropské společenství provedlo interní harmonizaci v oblastech, eh, která jsou pokryta v této dohodě. Vyjednávání byla zahájena roku 2004 a v zásadě tato dohoda hovoří o vzájemném uznávání certifikátů v oblasti civilního letectví a také se zabývá otázkou ekologických opatření, která jsou kompatibilní, to znamená ehm, bezpečnosti civilního letectví a jejich dopad na životní prostředí. Týká se to jak zboží, tak služeb. Tato dohoda bere v úvahu dva aspekty. Snaží se na pomoci homologaci, což znamená, že produkty, které jsou vytvořeny, modifikovány nebo opraveny jednou smluvní stranou, mohou být registrovány a provozovány eh, druhou smluvní stranou pod jejich dohledem. Druhá část se týká údržby, která může být provedena organizacemi, které jsou kontrolovány druhou smluvní stranou. Navržená dohoda poukazuje na vůli Kanady, aby došlo k plné vzájemné, plnému vzájemnému uznávání v oblasti homologace i údržby. Také se hovoří o korespondujících mechanismech v případě konzultací, notifikací, kontrol a tak dále. Bude tady systém neustálého monitorování, tento systém byl vytvořen a Kanada, aby mohla uzavřít tuto dohodu, provedla analýzu v oblasti bezpečnosti civilního letectví u eh, společností, které jsou registrovány v Kanadě. To znamená, že tyto společnosti musí zavést opatření, pokud je to zapotřebí, aby zlepšili bezpečnost civilního letectví. Chtěla bych také zmínit skutečnost, že tato dohoda může být pozměněna prostřednictvím jednoduchého postupu prostřednictvím výměny diplomatických not mezi smluvními stranami. Tato dohoda chce snížit administrativní zátěž. Všechny tyto změny podle mého názoru budou mm, poskytnuty Evropskému parlamentu, čili žádáme Evropskou komisi, aby nás předem informovala o všech možných změnách a chtěla bych na závěr říci, že tato dohoda je nesmírně ambiciozní. Je velice štědrá, pokud to tak mohu říci. Nezískali jsme podobné podmínky, když jsme uzavřeli dohodu s USA. Je to také dohoda o bezpečnosti civilního letectví. V případě Brazílie máme opatření, která nejsou tak ambiciozní jako nařízení uvedená v této dohodě. Daná dohoda může být eh, brána jako určitý příklad. Je to dohoda, která byla uzavřena um, ehm, již v režimu Lisabonské smlouvy. Těším se na vaše poznámky. Děkuji, paní Tykau. Chci poděkovat za tuto velice odbornou práci, která byla odvedena. Je to poprvé, jak bylo řečeno, aby tato dohoda bude fungovat v rámci Lisabonské smlouvy a nyní asi bude chtít hovořit pan Groš, který připravoval dohodu s USA. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce i komisi za informace, technické i všeobecné. Nebudu mluvit příliš dlouho o tom tématu. Eh, to, co říkala paní zpravodajka na konci, eh, po ústních informacích, které jsme do posud dostali, tak očekávám, že dostaneme také něco písemného, abychom mohli řádně diskutovat. Podle ústních informací to vypadá, že eh, tato dohoda pro, bude vlastně takovým příkladem pro vzorem pro další dohody. Eh, a já jsem už říkal, že mm, jestliže tady máme zástupce komise, tak je třeba říci, že nejde jenom o to, že aby partneři ukázali dobrou vůli diskutovat, aby eh, partneři souhlasili s určitými věcmi a to je podle mě eh, dohoda. Je dobré dát to k dispozici také Američanům, možná to budeme mít v angličtině, aby viděli, co od nich očekáváme, co očekáváme z obsahového a z technického hlediska od dohod mezi Evropskou unii a jimi, aby bylo, eh, myslím si, že je nutné eh, toto opravdu považovat za jakýsi vzor. Děkuji. Děkuji, Matěj. Paní Meissner má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu také stručná je eh, absolutní pravda to, co říkal Matěj Groš, eh, že tato dohoda je lepší než dohoda s Amerikou a bylo by potřeba ji Američanům ukázat, aby viděli, jak si to představujeme. Mně se velice líbí dvě věci. Jednak, že je to opravdu nebyrokratický přístup, eh, což je naším záměrem. A druhá věc, kterou považuji za zcela rozhodující, to je věc údržby. Eh, my jsme to zatím neviděli písemně, ale údržba strojů je velice důležitá pro bezpečnost letecké dopravy. A pokud eh, si tady budeme vzájemně důvěřovat a budeme mít vzájemnou dohodu o určitých standardech, které je třeba dodržovat. To je zcela rozhodující pro posun v bezpečnosti dopravy eh, a je to také v našem zájmu. Takže jsem eh, zvědavá s napětím, očekávám na to, co dostaneme písemně a děkuji samozřejmě paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát, paní Meissner. A nyní paní Wichtenberga. Děkuji vám. Já bych měla jenom takovou krátkou otázku směrem ke komisi. Jednak by mě zajímalo um, téma reciprocity uh, v rámci této dohody um, o bezpečnosti letecké dopravy. Uh, existují nějaké případy, kdy uh, bezpečnostní kontroly v Kanadě například nebo v jiných zemích, se kterými se vyjednává, Eh, že by ukázali, eh, že eh, evropští přepravci nebo evropská letadla by měli problémy se splňováním bezpečnostních norem. Máme dohodu SAFA, která říká, že evropské letectví musí být podřízeno určitým kontrolám a bylo by zajímavé se dozvědět, zdali už došlo k nějakým problémům nebo jestli jestli uh, musí dojít k vzájemnému srovnání norem. A druhá otázka. Eh, týká se tato úmluva pouze bezpečnosti ve smyslu safety, anebo také ve smyslu security? A pokud ano, jakou formou? A moje třetí otázka v souvislosti eh, s bezpečnostní civilního letectví eh, projednávají se také otázky například povinného odpočinku eh, pilotů a posádek, což je také významný prvek bezpečnostní logistiky. A pokud vím, tak tyto normy doposud na druhé straně Atlantiku byly velmi rozdílné oproti našim. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. A nyní pan Bradburn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se soustředil na dvě obsahové otázky. Když Matthew Grosh odkazoval k tomu, že by to mělo být v americké angličtině, tak jsem byl trochu zmatený, protože hlavou kanadského státu je americká královna, takže si myslím, že i američani budou schopni rozumět tomu v eh, anglické angličtině, britské angličtině. Ale to je jenom maličkost. Mám pár připomínek, které spíše směřují ke komisi než paní zpravodajce. Rád jsem od komise slyšel, že cílem této dohody je snížit byrokracii. Já ještě počkám, než to budu hodnotit, protože co se EASy týče, EASy týče, tak jsem měl pocit, že minimálně v eh, minulosti veškerá opatření spíše byrokracii zvyšovala, než snižovala, takže jsem trochu skeptický eh, ve svém přístupu k tomu vašemu prohlášení, že to byrokracii bude snižovat. Já tady v podstatě vystupuji v takové dvojí roli, protože také jsem předsedou meziparlamentní delegace pro vztahy s Kanadou. A zajímalo by mě, jaký byl rozdíl mezi těmi dvěmi smlouvami. Konec konců paní zpravodajka o tom už hovořila. Zajímalo by mne, jaké mechanismy byly vytvořeny proto, aby tato smlouva byla v dobrém souladu s eh, vyjednávanou dohodou, komplexní dohodou o obchodní výměně, svobodné obchodní výměně. Dnes, pokud vím, tak zrovna se toto vyjednává v Bruselu. Jak říkal pan kolega, tyto dohody můžou mít dopad na navýšení obchodní výměny mezi Evropou a Kanadou. A následně je tedy potřeba, aby byly dobře skloubeny s komplexní dohodou, která se vyjednává. Kromě toho, už o tom hovořil zástupce komise, že je potřeba, abychom na toto nahlíželi také v širším kontextu celé Severní Ameriky. Především co se týče parafování dohody o bezpečnosti se Spojenými státy. Mezi Kanadou a Spojenými státy je sice hranice, ale jsou na jednom kontinentu a proto následně je potřeba se na ní dívat jako na součást jednoho balíčku. Ptám se tedy v podstatě, jak tyto dohody budou v souladu s komplexní dohodou obchodní, která se vyjednává. A také bych rád, abyste podložili své tvrzení, že tato dohoda sníží byrokracii. Děkuji. Merci, euh, Děkuji, pane Bradborne. Takže dáme slovo komisi. Poprosíme, aby odpověděla na otázky týkající se toho, že tato smlouva je určitým vzorem že by mohla ovlivnit další vyjednávané smlouvy a že by měla snižovat byrokracii v oblasti e, údržby. Chci také, abyste se zmínili o otázce safety versus security, bezpečnosti versus zabezpečení. Vzhledem k tomu, že tato smlouva je první v novém režimu, tak je opravdu důležité, aby byla vzorem, který by se dal později použít při jiných podobných smlouvách. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na různé otázky, které tady zazněly. Ale především bych chtěl poděkovat paní Tykou, protože si myslím, že velmi dobře vysvětlila rámec pro tato vyjednávání. Máme tady dohody o bezpečnosti, které byly vyjednávány v rámci výlučné pravomoci Evropského společenství, tedy jsou to dohody uzavřené společenstvím. Potom máme ještě komplexní obchodní dohody, které jsou ratifikovány na národní úrovni, ale poté, co Evropský parlament vyjádřil svůj souhlas, může všechno probíhat rychleji. Panu Grošovi a paní Meissner odpovím pozitivně, ano. Evropský parlament dostane veškeré informace, pochopitelně. Musím upozornit, že tato jednání jsou velmi odborná, zabývají se odbornými otázkami certifikace údržby, ale v žádném případě nebude problém vám tyto informace poskytnout. Máme kolegy, kteří jsou opravdu skvělými odborníky na tuto otázku a poskytnou vám veškeré podrobnosti, které potřebujete. Není v tom problém. Paní Lichtenberger se ptala na otázku a reciprocity a ta je velmi důležitá. Děkuji, že jste to zmínila. Naším cílem je právě toto. Je dosáhnout vzájemného uznávání certifikace produktu. Nezapomínejme prosím na to, že tato dohoda umožňuje vzájemné uznávání a homologace a certifikace produktů používaných v civilním letectví. Týká se to také servisních, výrobních údržbových center a také ekologického testování produktů používaných v civilním letectví. Takže my jsme se s Kanadou dohodli na tom, že budeme mít kompatibilní postupy, jakmile se splní technické předpoklady, tak to bude znamenat, že obě dvě strany vzájemně validují certifikaci. A to je veliká výhoda. Nebudeme totiž muset každý náhradní díl znova certifikovat. A v tom si myslím, že tkví snižování byrokracie a že to určitě bude ku prospěchu tohoto odvětví. Jinými slovy totiž nebudeme muset znova provádět plnou certifikaci každého jednotlivého produktu. Paní Lichtenberger položila velmi dobrou otázku, jestli jsme si jistí, že bezpečnostní standardy jsou srovnatelné. Protože kdyby nebyly, tak bychom ohrozili bezpečnost Musím říci, že tady proběhly v této oblasti velmi intenzivní diskuse na odborné úrovni eh, s kanadskou vládou. Zabývali jsme se svými předpisy a zjistili jsme, že co se Kanady týče, tak u certifikace byl ten systém podobnější našemu než u Spojených států. Spolupracujeme v této oblasti s eh, hlavními partnery v oblasti civilního letectví. Samozřejmě, že nemůžeme očekávat stovky takovýchto dohod. Máme Spojené státy, máme Kanadu, máme Brazílii. To jsou eh, opravdu klíčoví výrobci. Předtím, než budeme pokračovat s takovýmito dohodami u ostatních, tak jak jste správně říkala, paní Lichtenberger, je potřeba zajistit, aby bezpečnostní standardy byly srovnatelné. Probíhala konzultace mezi odborníky, ale na to se to neomezilo. Abychom měli opravdu důvěru ve své systémy, tak tady tato dohoda umožňuje vzájemné inspekce, šetření, výměnu bezpečnostních údajů, včetně údajů o incidentech a nehodách. Je tam plná reciprocita s Kanaďany. V této oblasti vůbec nebyl žádný problém, protože odvětví, jak v Kanadě, tak v Evropě, na to mají velký zájem. Takže se nebojte, pokud máte pocit, ale že se něco nedotáhlo, tak eh, prosím dejte nám vědět, protože vůbec není problém s Kanaděny v této oblasti spolupracovat. Probíhají vzájemné technické konzultace, které se snaží vyřešit problémy předtím, než se z nich stanou spory. My si uvědomujeme, že v některých oblastech máme různé názory. Je to tak v pořádku, máme společný výbor a podvýbor odborníků pro různé oblasti ošetřené přílohami. Je to opravdu technické, technická odborná záležitost. Pokud se objeví nějaké problémy, tak můžeme spustit postupy předvídané dohodou. A kromě toho ještě existuje řada jiných mechanismů, které nám umožňují situaci kontrolovat. Paní Lichtenberger se ptala také na ostatní aspekty, třeba povinnou dobu přestávek pilotů. Jestli se tedy tato dohoda týká, ne, je to pouze dohoda o certifikaci, ale jakmile uzav, jsme uzavřeli tuto dohodu, tak je velmi možné rozšířit spolupráci i do dalších oblastí. Předpokládáme to, je to možné ošetřit přílohami a pokud Kanaděné budou mít o tuto oblast zájem, tak tu dohodu můžeme rozšířit. A zjevně zájem mají. Jak se dokážete dobře představit, je to důležité jak pro posádky, tak pro piloty. Je to tedy oblast, na které chceme pracovat. Hovořili jste o otázce zabezpečení. Té se to netýká, týká se to opravdu bezpečnosti ve smyslu safety, nikoli security. A nyní k panu Bradbornovi. Ptal jste se na to, jestli tato dohoda opravdu sníží byrokracii. Odpověď je ano, a to z toho důvodu, že budeme moci uznat certifikační procesy, které proběhly v Kanadě. Na obranu EASY. Já vím, že je často kritizována, ale už její vytvoření vedlo k velkém snížení, velkému snížení certifikační byrokracie. Protože předtím jsme měli, předtím, než jsme měli tuto agenturu, tak jsme v podstatě měli certifikační systém, který byl založen na národních certifikačních orgánech. Jinými slovy, museli byste se obrátit na 27 národních certifikačních orgánů. Zatímco uh, nejnovější letadla po vzniku této agentury v podstatě byla certifikována jednou. A když se zeptáte odborníků z těchto odvětví v Evropě, tak uh, vám řeknou, že to určitě situaci vyřešilo. Pochopitelně, že Malé společnosti můžou mít ještě určité problémy, ale vývoj to je. Máme jeden trh, proto potřebujeme mít jedny bezpečnostní standardy a následně tedy tato agentura sníží byrokracii. Tato dohoda s Kanadou ještě více sníží byrokracii. A to z toho důvodu, že nebudeme muset opětovně certifikovat kanadské produkty. Budeme mít systém validace této certifikace a navíc, když Evropa budou chtít vyvážet do Kanady, tak jim to velmi pomůže a objemy vzájemné obchodní výměny jsou velmi významné. Má to tedy velké hospodářské přínosy. Jakým způsobem skloubíme tuto dohodu s tou důležitou obchodní dohodou, která se vyjednává? Je to potřeba vzít v úvahu, ale mám pocit, že na obou dohodách se spolupracuje, vyjednáváme na základě právního základu pro dopravu, máme různé sektorální vyjednávání týkajících se certifikace. Tady prostě máme jasný právní základ ze smlouvy. Letectví není součástí obchodních vyjednávání v rámci VTO, máme zvláštní právní mandát. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že letectví je velkou součástí obchodní výměny mezi Evropskou unii a Kanadou, protože na obou stranách máme velké výrobce. Myslím si, že politicky jsou tyto dvě dohody propojeny. Při vyjednáváních eh, o letectví i obecně o obchodní výměně to má své dopady na politické úrovni, má to také své veliké přínosy pro vytváření pracovních příležitostí v tomto odvětví. Otázka, zdali budeme schopni tuto oblast zasadit do té komplexní dohody, zůstává opravdu otázkou. Tyto odvětvové dohody v podstatě doplňují tu komplexní a, obchodní dohodu. Pra, z právního pohledu je potřeba o nich vyjednávat zvlášť. Nicméně pravda je, že jsou propojeny, a to v tomto smyslu. Pokud se nám podaří vytvářet investiční příležitosti po plné liberalizaci civilního letectví, které zatím ještě liberalizováno plně není, tak další fázi by mělo být přesně to, co říkal pan Bradburn. A to, že by to mělo být plnou součástí hospodářských obchodních dohod. Teď ještě skloubenost, skloubení s dohodou bezpečnosti se Spojenými státy. To je dohoda, kterou jsme vyjednali jako první. Nevyměníme si ale diplomatické noty a nepředložíme to ke schválení Evropskému parlamentu, než se vyřeší otázka a servisních středisek v zahraničí. Prostě pokud ve americkém kongresu bude legislativa, která by podkopala tuto dohodu, tak tato dohoda pro nás nebude proveditelná. Dozvěděli jsme se, že v Senátu se to vyvíjí správným směrem, ale celá oblast ještě není vyřešena. V mezičase tato dohoda stejně bude moci mít eh, dobrý dopad, protože s Kanaděny zjevně se posouváme rychleji. Dalším pozitivním dopadem může být to, že to třeba ovlivní i situaci ve Spojených státech, protože američané i Evropané chtějí, aby se to vyřešilo a pokud se vyřeší tato otázka servisních středisek zahraničí, tak by to mohlo být v pořádku. Jak říkal pan Bradburn, transatlantický trh je prostě jedním trhem a Kanadu a Spojené státy bychom měli diskutovat v rámci jednoho balíčku a třeba se zamyslet nad nějakou globálnější dohodou, ale do této fáze jsme se ještě nedostali. Nicméně doufáme, že jakmile vyřešíme tu, tento problém s Amerikou a jakmile dojednáme brazilskou dohodu, tak se budeme moci do této fáze posunout. Děkuji. Paní Tykau na závěr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří si dnes vzali slovo. Chtěla bych poděkovat také za odpovědi zástupci komise a Chtěla bych říci, že článek 6 dohody hovoří o bezpečnostních opatřeních, hovoří o situacích, kdy musíme řešit nějaké problémy v případě certifikací, kdy určité certifikace byly vydány určitými orgány a jaká opatření máme přijmout. Máme tedy tuto bezpečnostní doložku. Ráda bych také chtěla upozornit na článek 4, který jasně definuje působnost eh, této dohody. Tato dohoda konkrétně se týká monitorování bezpečnosti civilního letectví Dále homologa, homologace vyrobených součástí údržby ochrany životního prostředí, certifikátu v oblasti životního prostředí a také hovoří o možné spolupráci. Tato dohoda je tedy v souladu s všeobecnou dohodou o všeobecných pravidlech v oblasti civilního letectví. Vememe v potaz opatření, které navrhuje paní Lichtenberger. Děkuji a těším se na veškeré další náměty. Co se týče ještě harmonogramu, tak několik dat. Tato zpráva bude podána k překladu 3. 9. 27. září budeme zprávu projednávat eh, ve výboru pro dopravu a pak eh, bude termín na podávání pozměňovacích návrhů, to bude k 5. říjnu a tato zpráva bude přijata v našem výboru 26. října a projednána na plenárním zasedání v listopadu, pravděpodobně 22. listopadu na plenárním zasedání ve Štrasburku. Budu sledovat eh, tento harmonogram. EPP by chtělo prosadit eh, toto stanovisko co možná nejrychleji. Mnohokrát děkuji paní Tikau. Takže, jak bylo řečeno, pozměňovací návrh budou k 5. říjnu a nyní se dostáváme k poslednímu bodu na programu našeho jednání. Víte, že transevropské sítě spadají do um, rámce 2007 a 2013. Týká se to všech druhů dopravy. Dnes jsme se bavili o letecké dopravě a v oblasti letecké dopravy, řízení letecké dopravy máme systém, kde existují takzvané funkční bloky vzdušného prostoru. Musí proběhnout jejich reforma, také jejich přidělení, čili tyto známé funkční bloky spadají pod komitologii na základě protokolu z Lisabonu, ale eh, tehdy jsme uzavřeli dohodu s panem komisařem Baro bylo jasné, že komise bude informovat eh, o kandidatuře rozdělení těchto funkčních bloků vzdušného prostoru roku 2010. Je to hodnota 20 milionů euro. A kolega z komise nás bude informovat o stávající situaci, o výsledcích a tedy se těším na komentář k tomuto balíčku. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za příležitost, že mohu hovořit o výsledcích návrhu, jak by měly fungovat tyto funkční bloky vzdušného prostoru. Je to návrh, který spadá do víceletého programu TNT, který má začít fungovat na začátku roku 2010. Evropský parlament s komisí se dohodli, tedy výbor pro dopravu, že komise Evropskému parlamentu předloží výsledky návrhu a vybere projekty, a předá jednotlivým členským státům. Dnes mám příležitost hovořit o výsledcích tohoto výběrového řízení za rok 2010. Mohu jak jsem říkal, 15.7. je informovat o těchto výsledcích. Takže je tady víceletý program. Dnes se bavíme o FEPS, ale jsou tady ještě další věci, které se týkají silniční dopravy a námořní dopravy, informační systém v této oblasti. Tyto návrhy se ještě projednávají a mě mají být předloženy 3. srpna. Vrátíme se k ním koncem listopadu. Budeme hovořit eh, o takzvaných námořních dálnicích a informačních systémech. Také máme výroční nebo roční program. Letos eh, jsme se zabývali různými aspekty práce byla přeskoumena vaším výborem, byla schválena Evropským parlamentem. Z jedné části se týká opatření, která mají podpořit partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a máme studie, které mají podpořit vznik RT, e což je takový klasický případ, a také máme určité inovativní opatření, kdy chceme podpořit integraci dopravních systémů v Evropě. Především chceme podpořit intermodální platformu na základě nových technologií a bude to tady inovační program. To se týká toho ročního programu a také probíhá výběrové řízení, eh, které bude k 30. srpnu. Opět eh, výsledky předložíme Evropskému parlamentu na podzim a ten víceletý program bude předložen v listopadu. Podařilo se nám urychlit výběrové řízení pro udělování funkčních bloků vzdušného prostoru. To proběhlo už v dubnu. Je to důležitý projekt jednotného evropského nebe, je to zralejší projekt než jiné projekty, také eh, máme finanční prostředky a rozhodli jsme se, že podpoříme Toto výběrové řízení bylo končeno v dubnu a dále hodnocení v květnu a v červnu a dnes vám tedy mohume, můžeme předložit výsledky. Vydali jsme takovouto brožurku, pokud vím, tak je k dispozici členů vašeho výboru, kde je popsáno postup hodnocení, jako obvykle. Měli jsme externí hodnocení ze strany odborníků, kteří byli pozváni Evropskou komisí Měli jsme potom interní panel v rámci Evropské komise, kde jsme rozhodli o výběru a dnes vám prezentuji výsledky. Máme 20 milionů euro, které jsou k dispozici, dohromady 6 návrhů, 35 milionů euro. Je ten celkový eh, návrh, že to jde nad rámec daného eh, rozpočtu. Máme čtyři projekty v hodnotě 30 milionů euro. Panel v komisi ještě bude hodnotit tyto čtyři projekty a chceme snížit působnost, chceme omezit aktivity v roce 2011 a 2012, chceme to také zohlednit v tom indikativním rozpočtu, který je ve výši 20 milionů euro. Dnes se tedy prezentují tyto čtyři projekty čtyři finanční rozhodnutí, což má přispět k lepšímu fungování těchto funkčních bloků vzdušného prostoru. Je to 13 milionů euro, dále UK Island 1,5 milionů euro, dále North European Airspace Block jejich eh, návrh je pro eh, střední Evropu a je ve výši 1,4 milionu euro. To jsou celkové odhody, celková výše je 20,4 milionů euro. Je to tedy o něco vyšší, než jsme si mysleli, ale máme tedy k dispozici ještě další finanční prostředky ve víceletém rozpočtu 115, ve výši 115 milionů euro. Takže to se nebude problém. Takže se budeme snažit eh, získat eh, finanční prostředky ve čtvrtek a potom ještě k tomu konečnému rozhodnutí se vrátíme v polovině září. Děkuji pane Peke, a pan Groš se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisi za informace a k tomu prvnímu projektu, kde v nich eh, chybí nějaká blížší specifikace těch eh, kritérií výběru. Eh, máme tady informace, které už jsme si mohli obstarat jinou cestou, takže mě tady chybí u těch návrhů, když odhlédneme od finančního rámce, který navrhujete a který už existuje a který je rozhodující pro ten výběr, jaká jsou objektivní kritéria při výběru. To je jedna věc. A druhá věc, jaké jsou přesné cíle těchto projektů, kde jsou eh, stanoveny. Protože to z těch písemných informací, které nám byly předloženy, eh, to z nich nevyplývá. Eh, jenom se tady mluví o tom, že jaký je kontext těchto výběrových řízení, finanční kontext, ale jaký je jejich obsah, to se tady neříká a to si myslím, že bychom měli znát, nežli se jakožto parlament vyjádříme k obsahu těchto projektů. Děkuji. Euh, Děkuji, pane Groši, a nyní pan al Děkuji. Eh, já bych také rád od komise získal poněkud více detailů o jednotlivých eh, projektech a o projektech, které eh, by měly být podpořeny. Eh, mohl byste nám prosím popsat, co přesně eh, jednotlivé funkční bloky s těmi penězi budou dělat? To je moje první otázka. A druhá otázka finanční. Zajímalo by mě, jaké finanční prostředky již byly v minulosti přiděleny jednotlivým funkčním blokům vzdušného prostoru, pokud vůbec nějaké peníze tedy přiděleny byly. Zajímalo by mě, s jakými finančními prostředky se počítá na příští roky v souvislosti s možností rozvoje funkčních bloků vzdušného prostoru. A třetí otázka. Eh, vy jste mluvil Mm, všeobecně, ale já bych rád upozornil na to, že eh, FAP Střední Evropa, eh, že tento FAP funkční blok vzdušného prostoru vlastně znamená to, že mnoho prostředků, musíme mít k dispozici mnoho finančních prostředků, ale současně to znamená, že ten funkční blok střední Evropy má jakýsi náskok eh, nebo přednost oproti ostatním funkčním blokům a zajímalo by mě, eh, zdali ostatní funkční bloky dodržely časový plán. Mohl byste nás informovat o tom, jak vypadá tento vývoj a co všechno eh, máme očekávat? Děkuji. Děkuji, paní Jensen, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat za tento podklad, který je celkem zajímavý. Připojuji se k otázkám, které položili předřečníci. A ráda bych tuto diskusi šíře zakrojila a zeptala se, jak to vůbec vypadá s funkčními bloky. Je termín 2012 reálný a splnitelný? Když se díváme na tu situaci, zajímá nás, kde dochází k pokroku a kde ne. Můžete nám prosím říct, kde to jde ku předu dostatečně rychle a kde jsou naopak zádrhele? A ještě jednu připomínku. Opět vidíme situaci, kdy máme v oblasti dopravy skvělé projekty, na které není dost peněz. Předpokládám, že jste museli vybírat eh, velmi přísně, když jste to chtěli zúžit na těch 20 dostupných milionů. Ukazuje to, že prostě ve finančních výhledech toto je nedofinancovaná oblast. Opět vidíme, že tady máme daleko více dobrých projektů než peněz. Děkuji paní Jensen, paní Lichtenberger, prosím. Děkuji vám. I pro mě eh, zůstávají některé důležité otázky nedořešené, když si pročítám tento materiál, protože já se v některých oblastech nevyznám nějak detailně a nerozumím tomu, na co přesně ty peníze mají být použity. Uh, zejména v bodě 1, kde eh, se zmiňuje největší finanční částka, eh, tak eh, tam není zcela zřejmé, co se s těmi prostředky bude dělat, jaký je ten pokrok oproti stávajícímu stavu. Ehm, co se týče balíčku číslo 3, Eh, to je ten severoevropský blok. Eh, tam mm, říkáte Activity eh, Package Systems. Deployment, which is considered a lower priority. Můžete mi tuto formulaci blíže vysvětlit? Mně není tak docela jasné, co to přesně znamená. Uh, Blok číslo čtyři, střední Evropa, ten je samozřejmě složitý, to je jasné. Zejména tady e, e, hraje velkou roli nacionalismus a o to těžší je dostat se k opravdu dobrému řešení. Ale já jsem chtěla jenom e, se e, zeptat, proč tady odstoupilo Slovensko a co se teď bude dít. E, když se podívám totiž na mapu střední Evropy, tak e, je to velmi e, zvláštní zvláštní s tím, že tam budeme mít takový ten slovenský klín a zajímalo by mě, jestli to vůbec eh, tímto způsobem potom má smysl, abychom pokračovali. A pokud se tady říká, eh, že chceme vytvořit scénář odpovědnosti, tak by mě zajímalo, co to znamená. Eh, co to znamená pro odborníky. E, znamená to jenom posílenou spolupráci e, struktur, které již existují a znamená to, že oni dostanou ještě 1,5 milionu jako jakousi odměnu. No, tak to potom musím říci, e, zas až tak úplně bych asi nepodpořila, takže by mě zajímalo bližší vysvětlení a e, zdá se mi, že to jde mm, kupředu poněkud pomalu. A mm, já bych e, pak v určitou chvíli ráda slyšela zcela jasně, e, jasné vyjádření od určitých kruhů, že to tedy nechtějí a že za to ale převezmou odpovědnost. Protože takhle to dál nejde. My už o tom diskutujeme léta a léta. Žádný posun kupředu vidět není a nakonec vlastně chce být každý ve svém funkčním bloku tím nejlepším. A mm, pojďme tedy o tom mluvit zcela otevřeně. E, a mm, myslím, že už bychom neměli dále trpět, e, aby vlastně kontrolu nad vlastním vzdušným prostorem eh, vykonával úřad, který sídlí ve sousedním státě. Eh, já si myslím, že by bylo docela jednoduché určité části eh, propojit z hlediska kontroly, ale dále do detailu již teďka zacházet nechci. To je spíše asi národní záležitost jednotlivých států. Já se ale každopádně divím tomu, jak je to klopotné, Eh, když si představíme, jak klopotně to jde kupředu, přestože se tam skrývá tak velký potenciál eh, mm, věcí, které mohou být zlepšeny. A poslední otázka. Kde přesně, v kterých vzdušných prostorech eh, je tím blokujícím faktorem armáda? Děkuji, paní Lichtenberger. A nyní má slovo paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi za to, že dnes mezi nás přišla a hovořila o takto důležité otázce. Před pár měsíci Patrick Key udělal velmi dobrou prezentaci před výborem na toto téma. Já mám pocit, že většina lidí, a možná, že i vy v komisi, jste poměrně frustrováni z toho, že um, to postupuje velmi pomalu od Single Sky Cezaru. A že někdy, když se na to podíváme, tak nevidíme přesně, jakou roli tady hraje odvětví průmyslové. Já mám pár otázek. K tomu, co řekla paní Lichtenberger. K tomu, že to tady postupuje velmi klopotně. Financování to je jeden problém, ale k tomu se za chvíli ještě vrátím, protože ještě existuje jiná otázka zemí, které jsou zapojeny do jednotlivých funkčních bloků a otázka toho, kdo za nedostatku financí a jistoty přesto pokračuje ku předu a kdo ne, protože tyto rozdíly nejsou přijatelné. Víme, že některé tyto oblasti se snaží funkční bloky rozvinout. My jsme o tom hovořili se španělským předsednictvím. Oni říkali, že hlavně řešili sopečný popel. A v podstatě v Cezaru jde hlavně o to, abychom zvýšili efektivní využívání vzdušného prostoru, eh, snížili jeho přeplnění a snížili náklady. A otázka tedy je, které oblasti to zdržují. Co se týče samotného financování, tak tam si vzpomínám, že před pár lety Bez ohledu na to, jak se to z Evropy financuje, to všichni známe, existoval určitý tlak v rámci společných technologických iniciativ a konkrétně Clean Sky. Tady byla určitá dohoda mezi jednotlivými aktéry v tomto odvětví, ale bylo to zatíženo z Evropské unie velikou byrokracií a celé se to tím prodlužovalo. Já bych rozuměla 0103, když se díváme na to polskou agenturu, protože Polsko je poměrně nový členský stát Evropské unie a navíc je to také velká země. Moc mě netěší, když vidím, že se tam situace neposouvá tak rychle, jako by měla. Blumed a Itálie. Já než bych chtěla poukazovat na problematičnost této situace v Itálii, nechci se s nimi hádat, ale proč v této fázi je na tom Itálie tak špatně? Je to přece rozvinutá země. Proč jsou tady na konci? Já opravdu věřím a um, bezpečnosti vzdušného prostoru staví skvělá letadla, A prostě nevím, proč to tady vypadá tak špatně. Já si můžu myslet o Evropské unii cokoliv, ale Itálie je prostě plnoprávným členem a ptám se, proč takto významný členský stát Evropské unie tady figuruje mezi zeměmi, které zjevně se nevedou tak dobře. Teď, co se týče zbytku financování, když se podíváme na ten, tak to uvidíme poměrně jasně. Možná je to naivní otázka. Celý zbytek bude financovat průmyslové odvětví, nebo jak to bude? Bude zbytek těchto částek financovat i příslušný členský stát? Minimálně ve Spojeném království se u nás tato oblast privatizuje. V některých jiných zemích tomu tak není platí to stát. Takže je to celé komplikované. Bylo by to tedy možné dovysvětlit? Děkuji. Děkuji, paní Foster, nyní paní Sanders má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu Paketovi za prezentaci a mám několik otázek. Když se podíváme na těch osm bloků, tak pouze šest předložilo projekty. Zajímalo by mě, proč Dunajský blok nebo Portugalsko-Španělsko žádné projekty nepředložili. Baltský projekt to samé. Z těch, šest, z těch šesti byly schváleny jenom, schváleny jenom čtyři. Z jakých důvodů to bylo? Byla tady zmíněna Itálie, že se jí moc nedaří. A potom tam ještě byla řada členských států, které nebyly považovány za příliš důležité. Teď, když se podíváme na statistiku, tak tam bych ráda také, abyste mě vysvětlili jednu věc. V tom prvním projektu se jednalo o funkční blok vzdušného prostoru, ve kterém jsme měli financování ve výši 42%. Nakonec jsme vyčerpali téměř 42%. A zajímalo by mne, proč se některá čísla zásadně změnila, zatímco jiná se příliš nezměnila. V některých případech došlo dokonce ke změně klasifikací těchto výdajů. Pouze ve dvou případech došlo ke, k, reklasifikaci těchto výdajů už vyloženě na prováděnou práci, zatímco v jiných případech se teprve zabývali studií. Potom ještě probíhaly určité předběžné studie a to nebylo úplně zahrnuto do předběžného financování a zdá se, že Slovensko z toho vypadlo, Otázka je, jestli se nechtělo účastnit, jestli nechtělo předložit projekty. A mě by zajímalo, jak to bylo odůvodněno. Teď, eh, co se financování týče, tak kdy proběhnou tyto změny u funkčních projektů? Děkuji. Také děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji komisi za tuto brožurku. Členské státy, které jsou ve funkčním bloku vzdušného prostoru, si musí odpovědět na to, jak rychle se chtějí do těchto bloků integrovat. Já mám otázku, týkající se té bílé zóny na Balkáně. Východní část bývalé Jugoslávie, tedy dnešní Srbsko, Černá hora, Kosovo, Makedonie. Ty nejsou součástí žádného funkčního bloku vzdušného prostoru. Jsem zpravodajem pro Srbsko a vždycky, když tam jedu, tak se setkávám s týmem konzultantů, kteří pomáhají srbské vládě harmonizovat legislativu v oblasti vzdušné dopravy, včetně kontroly leteckého provozu. Zajímalo by mě, jestli došlo k nějakému pokroku, jestli se blížíme alespoň rozhodnutí. Jestli tedy chtějí svůj vlastní blok, anebo jestli se chtějí připojit k tomu eh, středněevropskému či donajskému bloku. To je moje první otázka. Za druhé, jsem rád, že ve dvou blocích také máme Afriku, africké země, tedy konkrétně Tunisko a Egypt. To si myslím, že je velmi dobře vzhledem k tomu středomořskému modrému bloku. Na druhou stranu ale máme Portugalsko a Španělsko. Tam také byl zahrnut tento kontinent, ale zdá se, že Maroko nepatří nikam. Myslím, že by bylo dobré rozšířit tento blok o Maroko. Když se podíváme na četnost letů, do Maroka jezdí, nebo létá tady spousta turistů. A v neposlední řadě chci připomenout, že Turecko je kandidátská země a ve středomořském bloku mělo být i Turecko. Na tom by nebylo nic špatného. Já se naopak myslím, že by to velmi přispělo k bezpečnosti leteckého provozu. Ptám se tedy komise, jestli se uvažovalo o tom, že by se do některých bloků zahrnuly nějaké další země. Mohly by to být kandidátské země, případně potenciální kandidátské země. Děkuji. Paní Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla navázat na pana Kasima, protože eh, já jsem v tomto výboru nováčkem a možná, že je to jenom moje nevědomost, která mě vede k tomu, abych se zeptala na to, že ne všechny země jsou zde zahrnuty, jak pan Kasimo správně říkal. Nejsou to, eh, jsou to jednak eh, země eh, evropské, jednak země kandidátské nebo žádající o přistoupení Grónsko například Eh, z toho vystoupilo eh, záměrně, nechtějí být eh, zemí Evropské unie, přestože jsou součástí Dánska. Proto se dostávám ke své otázce. Podle čeho se ty peníze budou vyplácet? Protože tento blok například je druhý největší z hlediska financování, ale přibližně polovina zemí nejsou členské země. Island, Norsko, Grónsko. Eh, možná, že to je opravdu jenom moje neinformovanost, která mě vede k této otázce, ale mm, Jinak mm, to vidím stejně jako ostatní členové, kteří již mluvili. Máme málo informací, málo údajů o tom, podle kterých kritérií eh, docházelo k výběru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Tykau, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě, když se podíváme na procento spolufinancování z rozpočtu TNT, tak je patrné, že to je 15 Hovoříme, pokud vím, o některých studiích. Z praktického hlediska tyto studie budou definovat budoucnost těchto finančních bloků vzdušného prostoru. Bohužel do této chvíle jsem neviděla žádné, žádnou metodologii nebo nějaké vodítko, které mělo být vytvořeno, které by jasně definovalo FAB. Pamatuji se na naši návštěvu Eurokontrolu a tam jsme položili úplně stejnou otázku. Bylo nám řečeno, že do poloviny roku 2010 by se takováto meteorologie měla vytvořit, nicméně nic podobného jsem ještě neviděla. Takže se ptám, na základě jakých kritérií je, je, budeme definovat jednotlivé funkční bloky vzdušného prostoru a budeme také udělovat finanční prostředky bez tohoto vodítka. Když se podíváme na podunajský blok, tak se pamatuju, že v rozhodnutí z roku 2009 jsme financovali studii, kde jsme schválili také finanční prostředky, stejně tak pro další regiony. Ptám se tedy komise, nebo žádám o aktualizaci, jak situace nyní vypadá a jaké jsou výsledky těchto studií, pokud již byly ukončeny. To bude vše. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkuji a nyní paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, já budu stručná. Zajímá mě eh, jedna věc, eh, kolegyně už upozorňovala na to Slovensko a eh, proč vlastně tam nejsou zapojeny všechny země, co můžeme udělat pro to, abychom i ostatní země přesvědčili, aby vstoupili do těch funkčních bloků. Eh, což je velmi důležité. A druhá otázka, eh, chybí mě tady možná, že i v minulém období to tak bylo, eh, chybí mě tady nějaká analýza slabin nebo nedostatků. To jsme zatím mm, neviděli analýzu toho, abychom viděli, co nám tady chybí, co nemáme, co nefunguje a na co se zaměřit v našich snahách o zlepšení. To mě tady chybí, tyto informace. Mohl by nám zástupce komise možná i k tomuto říci něco bližšího. Monsieur Děkuji. Pan Korkaco. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem zjist, já vidím, že eh, ta komis, eh, promiňte, ta diskuse se nějak protahuje, ale já bych chtěl položit také dvě otázky. My jsme tady teď diskutovali o funkčních blocích vzdušného prostoru a já bych chtěl vědět, jak, jaké je politické, jaká je politická a strategická spolupráce v oblasti funkčních bloků vzdušného prostoru, jak bude ta spolupráce probíhat a jak to vypadá eh, s eh, s Mm, koordinací v rámci FAB. Euh, Dovolte mi, abych eh, opět předal slovo panu Paketovi. Ještě jedna poznámka. Postupně tyto eh, dotazy pokazují na to, že se naši poslanci seznamují s tímto velice technickým tématem. Uh, Tady máte prezentaci jednotného evropského nebe, což je překvapivé, protože jsou tady určité historické, technické základy, nebo proč takto vznikla ehm, mapa. Je to trochu překvapivé. Udělali jsme výběrové řízení pro jednotné nebe. Je to postup, který je trošku sporný. Mám pocit, že stávající situace i postupy by nás měly dovést k tomu, nebi, ale funguje to na základě efektu daného vulkánu. Takže máte 13 minut eh, na to, abyste uspokojil zvídavost našich poslanců. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat poslancům za veškeré jejich dotazy, které zohledňují skutečně zvídavost poslanců. Vím, že se o tom bavíte tou řadu měsíců a je to postup, který má nás přivést k jednotnému evropskému nebi. A právě důležitou etapou je vytvoření těchto funkčních bloků vzdušného prostoru. Prezentace, kterou jsem udělal na úvod a rozhodnutí o výběru, o kterém se dnes bavíme, je velice omezeným prvkem celého velkého politického postupu. Týká se to projektu RTET, e v rámci celého postupu vznikla potřeba vytvořit tyto funkční bloky. Je to postup, kdy postupujeme ze zdola nahoru. To znamená v roce 2008 to bylo zahájeno, v roce 2010 jednotlivé členské státy, které se chtějí zapojit do těchto finančních bloků, přicházejí eh, s návrhy. Jejich eh, obsah je velice odlišný v jednotlivých eh, studiích proveditelnosti. Musíme zajistit eh, koordinaci a dnes máme určité finanční prostředky, které jsou k dispozici, abychom mohli zprovoznit tyto funkční bloky. Čtyři finanční rozhodnutí, o kterých se dnes bavíme, nejsou tu jedinou politikou Evropského jednotného nebe, jsou pouze určitým eh, jedinečným prvkem při vytváření těchto funkčních bloků. Chceme je dotvořit do roku 2012 a financování má právě pomoci zprovoznění těchto bloků. Chtěl bych odpovědět na dotazy, proč nemáme více peněz zde a ne zde, proč některé funkční bloky pokryvají dané země a jiné ne. Vycházíme z návrhu, které jsme obdrželi od členských států. To bylo připraveno na začátku letošního roku a obsah daného návrhu je vždy velice odlišný. Například tady máme návrh FABEC a některé tyto návrhy jsou lepší než jiné. V roce 2008 bylo přijato v roce tedy 2008, bylo přijato důležité rozhodnutí, i když vešlo v platnost v roce 2009. Jak bylo řečeno, na začátku jsme vytvořili eh, rozpočet na 20 milionů euro. Eh, italská společnost přišla s návrhem 2,8 milionů euro. Jak už jsem říkal, tento projekt byl celkem zralý a Potom máme ATM koncept, kde byl příspěvek ve výši 800 tisíc euro. A potom jsme zadali studii proveditelnosti pro pobaltské státy ve výši 20 milionů euro. Pracujeme na základě financí, které byly navrženy v roce 2009. Takže pokud vím, stále pracujeme s těmito finančními prostředky. Pokusím se odpovědět na různé příspěvky. Nejdříve otázka pana Groše, která se týkala kritérií při výběru. Bylo by dobré se podívat do brožurky. Nejdříve to byla relevantnost daného projektu, budu hovořit nyní anglicky, protože to má v angličtině. Tyto návrhy by měly být relevantní a měly by také naplnit relevantní eh, eh, funkční bloky v rámci jednotného nebe. Potřebujeme důkaz o tom, že tento projekt bude implementován do roku 2012. Finance pro tyto projekty byly poskytnuti těm projektům, které se kvalifikovaly do roku 2012. To neznamená, že další projekty eh, se nebudou kvalifikovat, nicméně budou financovány později. Dále je to eh, míra um, určitého naplnění projektu, do jaké míry ten projekt může být implementovat okamžitě. A dále používáme tradiční kritéria, Eh, například procento zlepšení eh, letu, zvýšení počtu letů, eh, zlepšení tras a tak dále. A potom máme také kritéria TNT, kritéria kvality, kde hledáme kvalitu projektu. Za projekt byl ukončen jasně vytvořené struktury řízení, zda daný projekt může být naplňován z finančního hlediska, zda má dostatečně robustní, dobrou strukturu. Máme tady nejrůznější fiktéria, která byla také zveřejněna eh, v rámci výběrového řízení, ale velice rád vám poskytnu informace o tom, jaká kritéria jsme používali. Eh, další důležitá věc eh, je, co je samotným obsahem návrhu. Připravili jsme brožurku na základě toho, co jsme dělali v roce 2008, kde jsme měli celou řadu návrhů a neměli jsme asi čas se podívat na detaily každého návrhu, ale neměli bychom se vyjadřovat jenom k tomu, které projekty jsme prosadili, která ne. Obsah je důležitý, pochopitelně. Pokud chcete popis těchto čtyř projektů, tak to udělám rád, ale po této zkusce mohu také hovořit a poskytnout vám informace interního hodnocení. Tady na třech stránkách je mm, hodnocen obsah, daný rozpočet a Máme také hodnocení ze strany jednak externích odborníků a interního panelu komise. To jsou informace, které jsme také poskytli dříve a tady mám dohromady šest zpráv, které jsme odsouhlasili, kde také najdete veškeré podobné informace. Takže jsem, myslím, pohovořil o těchto pěti návrzích. V roce 2008, pokud se dobře pamatuji, jsme investovali 20 milionů. Ne, omlouvám se, v roce 2008 jsme zainvestovali 10 milionů a nyní máme k dispozici 20 milionů v případě daného výběrového řízení, takže dohromady 30 milionů. A je tady určitý poměr mezi závazky nebo kapacitou jednotlivých členských států a vytvořením těchto funkčních bloků, zda jsou schopni zprovoznit tyto bloky do roku 2012. Žádný poměr tady není. Samotné udělení těchto bloků je uděláno na základě daných návrhů a opět tady vycházíme z těch kritérií, z finančních prostředků, které jsou v dispozici. Není tady dán žádný poměr mezi tím. Budeme dělat eh, hodnocení ex post a uvidíme, zda finanční prostředky, omezené finanční prostředky byly použity tak, abychom mohli implementovat eh, proces FABu v případě těch eh, funkčních bloků, které byly zafinancovány. Co se týče roku 2012, jsme naplnili tento termín. Tady se mě ptáte asi na příliš mnoho. Budu muset zeptat svých kolegů. Hlavní směry euro kontrolu, které budou k dispozici po letní přestávce, ne úplně tedy v roce, v polovině roku 2010, ale koncem roku 2010. Je to postup ze zdola nahoru. Informace eh, z tohoto výběrového řízení jsou toho jasným důkazem, že tady máme velké rozdíly ale myslíme si, že v tuto chvíli nemáme žádný náznak, že nějaký ten funkční blok by nebyl vytvořen. Takže tady bych eh, ukončil eh, svůj projev. Pokud máte další konkrétní dotazy, tak eh, komise ráda odpoví písemně. A jak asi víte, souhlasili jsme s tím, že vytvoříme koordinátora pro FABy, kde bude mít eh, hlavní směry, finanční prostředky a díky němu také zajistíme implementaci těchto funkčních bloků. K jakým účelům se finanční prostředky používají, o tom budu hovořit později. Proč Slovensko není zapojeno? Slovensko je součástí daného procesu vytváření funkčních bloků. Proč nechce být členem tohoto finančně omezeného rozhodnutí? To teď nevím, budu se na to muset podívat. Nicméně Slovensko je stále ve hře, takže podrobnosti poskytnu později. A co se týče vojenského využití finančních bloků, nevím. Dále zapojení průmyslu, budeme hovořit s poskytovateli služeb, to znamená s asociovaným průmyslem a v rámci financování TNT, tak tady je spolufinancování mezi členským státem, Evropskou unii a poskytovatelem služeb. To by mělo vést k zprovoznění těchto finančních bloků a tady se hraje důležitou úlohu průmysl. Proč ne? Blumet. Blumet byl financován v roce 2008 a tento projekt probíhá. Paní Ayala Sender se ptala, proč některé faby eh, nenabízí finanční návrhy, především ten blok Portugalsko-Španělsko má odpověď ní, nevím. Důvod je asi takový, že necítili potřebu poskytnout finanční prostředky pro TNT a měli pocit, že prosadí finanční bloky bez jejich finanční spolúčasti. Je to ale má spekulace, takže se na to budeme muset podívat s úřady a orgány daných členských států, kde státy nenabídly spolufinancování ale v tuto chvíli máme celkem velké finanční krytí. Dále 1% financování. Proč 1% financování? To je vždy výsledek odůvodnitelných eh, způsobilých nákladů. Pokud budeme mít 49, eh, tak to bude za financování studií a tady to vysvětluje danou výši. Snížili jsme působnost projektu a činnost, ty původní návrhy ve výši 42%, tady jsme chtěli mít více práce, ale ty konečné projekty to nakonec nevzali v potaz. Dále dynamika integrace FABu a proč bílý je prostor nad Balkánem. Srbsko, eh, Makedonie, Černá hora, Kosovo a tak dále, ty eh, nejsou způsobilé pro TNT a také se neúčastní finančních eh, bloků vzdušného prostoru. Možná v budoucnosti ano, ale teď ne. Bosna a Herce- Hercegovina jsou součástí, ale také nejsou způsobilé pro financování. Dále třetí země. Třetí země mohou být součástí tohoto cvičení, ale finanční prostředky TNT budou k dispozici pouze pro členské státy Evropské unie a partnerské země. Takže Maroko, Turecko tam nejsou zahnuty. Byl bych rád, kdyby tam byly z funkčního hlediska, by to bylo důležité, protože by bylo fajn, kdyby byly součástí tohoto procesu. Nicméně um, otevřené evropské nebe se probírá jednak s Tureckem, ale co se týče Maroka, tak to ještě nebylo probráno. Dále klíčové slabiny, FABu, proces Evropského společného nebe je postaven na této analýze, bude probíhat nebo probíhá střednědobé hodnocení, které bude identifikovat eh, klíčové slabiny daného procesu, takže se pak vyjádřím k této analýze a budu vás patřičně informovat. Dále, jak implementujeme spolupráci, je to spolupráce mezi námi, členskými státy, a poskytovateli služeb v rámci TNT a také máme koordinátora FABu, je to také koordinace spolupráce mezi komisí a členskými státy. No, hovořil jsem úplně o všem, ale snad eh, obecně jsem poskytl informace k tomu, na co jste se ptali. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, paní. Tak